Kolegy. Kolegové a kolegyně, dobré ráno. Děkuji vám za přítomnost. Počasí nám dělá trochu problémy, takže začí, zahajujeme toto veřejné slyšení s mírným spožděním. Ještě jednou vás vítám, je to téma, které nás všechny velmi zajímá. Jedná se o migrační toky vyplývající z nestability a role a rozsah zahraniční politiky EU. Toto slyšení pořádá zahraniční výbor spolu s výborem pro rozvoj. Snažíme se tím připravit půdu pro zprávy z vlastního podnětu k těmto tématům, protože migrace je téma globální, to všichni víme, týká se milionů lidí, je to téma, které je potřeba zkoumat z politických, hospodářských, sociálních i právních aspektů. Je to poprvé, co zahraniční výbor pořádá veřejné slyšení k tomuto tématu. Toto slyšení a příspěvky odborníků, které nás čekají, zatím nemají v našem výboru precedens. Naším cílem dnes bude hovořit o aspektech zahraniční politiky v souvislosti s migrací. Rádi bychom vyhodnotili kapacitu členských států pomoci zemím původu. Budeme hovořit o příslušných nástrojích a fondech. Je pro nás důležité, aby zahraniční politika předy, Evropské unie tedy především vytvářela stabilní podmínky v zemích původu, posilovala dobrou zprávu veřejných věcí a právního státu. Následně tedy budeme moci aktivně působit dlouhodobě a lidé budou moci migrovat, pakliže se rozhodnou, ale nebudou k tomu nuceni. Jedná se tedy, jak říkám, o dlouhodobé strategie, jejichž cílem je snížit migrační toky vyplývající z nestability. Role evropské politiky v této oblasti je velice důležitá. Týká se především znovu vyjednávání financování zahraniční politiky v roce 2014, ale má to i krátkodobé hledisko a to revizi strategii sousedství. Strategii sousedství. Prvním hostem bude Robertus Rosenburg, což je vedoucí jednotky na Evropské komisi, generální ředitelství Rozvoj, Bernard Brunec, generální ředitelství Relex, Paula Pače, z Mezinárodní organizace pro migraci, potom tady máme pana Bonavente z Ministerstva zahraničí Španělska, profesora Filipa de Brejkra z Bruselské svobodné univerzity. Bylo mi řečeno, že už je na cestě, takže snad včas dorazí. Ještě předtím, než se pustíme do samotných příspěvků, tak bych požádal místo předsedkyně výboru pro, pro rozvoj, aby udělala krátký úvod. Takže Korina Krecu má slovo. Dobré ráno, dámy a pánové, jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit tohoto slyšení organizovaného zahraničním výborem. Ráda bych zdůraznila prvky spojující migraci a rozvoj. Migrace totiž za poslední léta byla velmi signifikantním faktorem. Nové členské státy na to společně nereagovaly a je to tedy téma, se kterým se budeme pohýbat, stále zabývat. Protože migrace a rozvoj se vzájemně ovlivňují několika způsoby. Rozvojová činnost může pomoci řešit příčiny migrace a na druhou stranu migrace zase může podpořit rozvoj, včetně hospodářského růstu, sociálního rozvoje a technického a technologického rozvoje. Evropská unie se bude muset snažit, aby migrace bylo využito k rozvoji. Proto bude potřeba navýšit rozpočtovou pomoc. Ale to nestačí. Globální přístup k migraci z roku 2005 definuje externí dimenzi migrační politiky a jednou z hlavních politik je právě posílit spoj mezi migrací a rozvojem. Mobilitu jako lidské právo musíme podporovat. A následně všechny politiky v této oblasti musí podporovat dobrovolnou mobilitu spíše než mobilitu vynucenou. Měli bychom se snažit zlepšit migraci, která má podporovat vývoj. Poprosili mne, aby hovořila krátce, takže možná ještě vystoupím podrobněji během našich dalších diskusí. Děkuji a nyní dávám slovo panu Rosenburvi na 10 minut víceméně. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych chtěl především panu Proveromu a praní, paní Krecu poděkovat za to, že zasadili migraci do takto širokého rámce protože si myslím, že v tuto chvíli bychom měli se podívat za rámec migrační politiky a podívat se i na dopad a zahraniční politiky a rozvojové politiky na migraci. Můj příspěvek bude velmi obecný a budu se zabývat třemi otázkami. Za prvé, jaké jsou motivační faktory k migraci, za druhé budu hovořit o příslušné evropské politice a nakonec se podívám a prostě na jednotlivé nástroje, které zapadají do tohoto přístupu. Toto slyšení ve svém názvu zcela správně říká, že jedním z, jednou z hnacích sil migrace je nestabilita. Na tuto nestabilitu je ale potřeba nahlížet v širším slova smyslu. Nejedná se totiž pouze o nestabilitu politickou, nejbrž také hospodářskou. Oba dva druhy nestability jsou stejně významné. Když se podíváte na počet lidí, kteří migrují z těchto důvodů, tak to uvidíte. A máme to také i na plagátu v podstatě k tomuto slyšení. Vidíte tady lidi z utečeneckých, uprchlických táborů, případně lidi, kteří na takovém člunu se snaží dostat ze západní Afriky do Evropy. Eh, utíkajíc před politickou nestabilitou. Takže obě dvě nestability přispívají zásadně k této migraci. Takže první věc, kterou bych chtěl říct spravodajům a spravodajkám, je, že bude potřeba migraci pojmout co nejšířeji a pokrýt celé spektrum nestability, která ji působí. Jaké motivační faktory zmiňuje literatura? musím říci, že existuje řada studií na toto téma. Většina z nich zmiňuje následující faktory. Chudoba, nízké HDP, nespravedlivé rozdělení příjmu, vysoká nezaměstnanost, vysoký tlak eh, na půdu. To je první skupina. Za druhé válka, tedy ozbrojené konflikty, etnické čistky a podobně. Třetí část důvodu je zneužívání diskriminace a obecně lidskoprávní problematika. A potom ve čtvrtém případě také se setkáváme s ekologickými a průmyslovými katastrofami, eh, dopady klimatických změn, to je ta čtvrtá skupina. Tedy v těchto čtyřech skupinách vidíme hlavní důvody k migraci. A pak, když chceme, aby se jimi evropská politika zabývala, tak je potřeba, aby příslušná politika komplexně pojímala všechny čtyři tyto skupiny důvodů. Evropská politika by navíc měla tuto problematiku řešit v regionálním kontextu, tedy měla by pomáhat zemím v Africe a v Ázii zvládat migrační toky a obecně řečeno zvládat lépe migraci a mobilitu lidí. A to z toho důvodu, že lidé, kteří opouštějí své domovy z hospodářsko-politických důvodů, se totiž nedostane až do Evropské unie. V podstatě pojedou do vedlejšího bezpečného státu anebo do nějakých bohatších zemí v regionu. Tedy o něm politikám. První politika, která je na snadě, je politika migrační. Od přijetí Lisabonské smlouvy je to politika společná, je to mladá společná politika, která má ještě veliké rezervy, ale vychází z globálního přístupu k migraci, který byl v roce 2005 schválen a stojí na třech pílířích. Za prvé snížení nelegální migrace a pašování lidí. Za druhé umožnění finanční, eh, tedy pardon, eh, legální migrace tam, kde je to možné. A za třetí posílit osu rozvoje v migrační politice, tak aby migrace přispívala k hospodářskému rozvoji jak cílové země, tak země původu. Ale to je pochopitelně pouze východisko. Kromě migrační politiky se musíme zabývat i obchodní politikou a rozvojovými aspekty obchodní politiky, které by měly vytvářet pracovní místa v rozvojových zemích měly by umožnit eh, rozvojovým zemím přístup na trhy Evropské unie a dalších rozvinutých zemí. Kromě toho by je také měly lépe integrovat do mezinárodního obchodního systému a měly by podporovat investice do rozvojových zemí a obchodování mezi nimi. Je to důležité téma samo o sobě, ale zároveň je důležitým faktorem ovlivňování eh, důvodu k migraci. Další kapitola prevence konfliktů. Tak, aby vůbec nevznikaly situace, ze kterých potom vznikají uprchlíci. Tedy mediační snahy, posilování kapacity, řešení konfliktu, řešení sporů a posilování médií, občanská společnost, minoritní práva, boj proti korupci, eh, policejní reformy, justiční reformy a další. To jsou v podstatě všechno politiky, které když budou dostatečně posilovány, tak bude méně lidí migrovat. Přístup k potravinám, přístup k vodě, to jsou další příklady. Následně tedy lidé nemusí, nebudou muset se migrovat, nebudou muset se přesunovat, aby přežili. Dále trvale udržitelná pracovní místa na venkově tak aby se snížil počet lidí, kteří v rozvojových zemích se přesouvají z venkova do měst. A potom mezinárodní migrace nezačíná, nezačíná z venkova, ta právě začíná z těchto měst. Takže když se začneme zabývat tou první migrací, tak to bude mít dopady na tu další. Klimatické změny, prostě ten seznam je daleko, daleko sáhlý. Politiky posilující reprodukční a sexuální práva. To možná některé překvapí, ale také mohou snižovat eh, migrační tlaky. Je to tedy velmi komplexní program a občas je těžko pochopit, proč některé politické strany, které se tak zabývají migračními tlaky, tvrdí, že se nemáme zapojovat do rozvojové pomoci. Vždyť přece pokud chceme řešit původy migrace, tak se nezbytně dostáváme k rozvojové politice. Pakliže chceme řešit migraci kvůli nestabilitě, tak se musíme zabývat tou nestabilitou a to má svou cenu. A to, že do rozvoje a rozvojové spolupráce musíme investovat více prostředků. Ale tím už se dostávám k poslednímu tématu a to nástrojům. Jak jsem říkal, máme velmi širokou politickou oblast zde a proto i velmi širokou oblast nástrojů. Financování se spolehá na několik nástrojů. Na geografické nástroje EDF, DCI, automatické nástroje, jako třeba investovat do lidí, ekologické potravinářské programy a globální instrumenty, nástroj pro stabilitu, demokratizaci, lidská práva, humanitární pomoc, mikrofinanční nástroje, nástroje CFSP. V podstatě se dá říci, že všechny finanční nástroje vnější politiky a zdroje Evropské investiční banky jsou v této oblasti relevantní. S tím, že každý nástroj má svůj vlastní cíl, který nutně není zaměřen na migraci. Pokud to tedy není zvláštní program pro migraci a azyl. Ale jsou to všechno nástroje, které jsou přímo či nepřímo svázány s faktory působícími migraci a právě proto by se jimi vaše zpráva měla zabývat. A poslední věc. Otázka je, zdali tyto nástroje by se nedaly lépe zacílit na snižování migračních toků z eh, nestability. Moje první reakce by na to byla, že to asi není potřeba, protože cílem těchto nástrojů je snižovat nestabilitu politickou či hospodářskou a podporovat rozvoj. Pakliže tyto nástroje dosáhnou svých deklarovaných cílů, tak nestabilitou působené migrační toky z podstaty věci klesnou. Je tam přímá úměra. Pak, když se nám podaří nastartovat rozvoj, tak migrační toky z nedostatku rozvoje budou padat. Tyto nástroje by mohly být používány účinněji, koherentněji, ale pravděpodobně není potřeba ukazovat jednotlivé migrační cíle všech těchto nástrojů ve všech podrobnostech, pokud ty nástroje známe, poznáváme a jsme s nimi seznámeni. A předpokládám, že vaše zpráva k tomu pomůže. Děkuji. Grazie Děkuji mnohokrát a nyní dáme slovo panu Brunetovi. Merci, madame Cretu, monsieur Eh, Dobré ráno, děkuji vám mnohokrát za pozvání. Pokud dovolíte, tak bych se krátce zabýval situací v Magrebu a řekl vám, proč migrační problematika je důležitá v zahraničně politických vztazích s touto blízkou částí světa. Takže pokud dovolíte, pouze pár konkrétních prvků, které vysvětlí, proč je migrační problematika důležitá v našich vztazích s Magrebem a potom se pokusím vysvětlit řešení, které jsme přijali na evropské úrovni a řešení, které by mohlo být zapracováno do našich dalších politik. Existuje několik faktorů, které vysvětlují, proč je migrační problematika důležitá ve vztazích s Magrebem. Především proto, že to jsou země, které nám jsou geograficky blízké. Následně to jsou tedy přirozeně transitní země pro migrační toky, především nelegálních migranců se subsaharské Afriky. Kromě, tak, kromě toho také i z Azie, kteří se tam třeba dostávají potom přes eh, um, Gibraltar anebo um, jiné ostrovy. Kromě toho, země Magrebu jsou země, ze kterých zásadní počty vystěhovalců jdou do Evropy. Zhruba 5 milionů Magrebanů žijí v evropských zemích. Pro některé země, jako třeba Mar- Maroko, téměř 10 obyvatel žije v Evropské unii, tedy občanů marockých spíše žije v Evropské unii. Tedy je to přirozený směr migrace pro Maročany. Existují vztahy kolem Středozemního moře a následně tedy integrace těchto občanů, Magrebanů, je důležitou součástí i vztahu eh, v rámci vnější politiky s těmito zeměmi. Kromě toho, magrebské země prožívají důležitou demografickou dynamiku. Vzniká tedy určitý přirozený demografický tlak. Tři, ve třech zemích dojde k navýšení o 25 milionů do roku 2050. Takže do roku 2050 dojde k zásadnímu navýšení populace. Tato populace samotná nebude problémem, pakliže tyto země budou schopny, respektive jejich trhy práce budou schopny jim poskytnout dostatek práce. Hlavní problém v tuto chvíli v arabském světě obecněji a v Magrebu konkrétněji je, že jejich trhy práce nerostou dostatečně rychle na to, aby byli schopni absorbovat všechny tyto nově příchozí. Třeba když se podíváme na Alžírsko, Tunisko a Magreb, tak v podstatě do roku 2020 budeme muset vytvořit 5 milionů pracovních míst. Tak, aby se udržela stávající eh, úroveň zaměstnanosti, která už taky dost vysoká. A následně tedy tyto země budou muset posílit vytváření pracovních míst, respektive tu tempo o 50 Takže máme problém s vytvářením pracovních míst a potenciálně, jak říkal kolega, s hospodářskou nestabilitou, která vychází z toho, že lidé vlastně nemají pracovní perspektivu v této oblasti, že eh, pracovní trhy nemají dostatečnou kapacitu pro to, aby jim dali práci. Kromě toho také eh, remitence, eh, zpětné odesílání prostředků. Když se podíváme na srovnání s Mexikem a Spojenými státy, eh, tak tam ta čísla jsou méně významná než mezi, eh, mezi Evropskou unii a Magrebem. Migrační tlaky na některé země Evropské unie jsou tímto velmi posilovány. Některé studie říkají, že až 50 občanů Magrebu by chtěli migrovat do Evropy. Nedávno eh, jedna nadace provedla průzkum veřejného mínění, ze kterého vyplynulo, že když se ptáme lidí z těchto zemí, jestli by si mohli vybrat, kdyby si mohli vybrat nějakou novou zemi, ve které by mohli žít, tak 37% říká, že by chtělo začít nový život v Evropě, pakliže by tuto volbu měli. Následně tedy z toho můžou vyplývat velmi vysoké tlaky. Takže jsme si provedli diagnózu, jak by se to dalo vyřešit. Co už jsme začali dělat a co bychom měli dělat. Jak říkal kolega, jde hlavně o to, abychom začali přistupovat k migraci globálně v rámci politiky Evropské unie. Je potřeba, aby Evropská unie ve své migrační politice ošetřila všechny aspekty, tedy politiku zaměstnanosti, hospodářskou politiku, obchodní politiku, rozvojovou politiku a řízení hranic, ostrahu hranic, řízení migračních toků. Evropská unie v tuto chvíli rozvíjí hospodářské programy v rámci politiky sousedství, které umožní vytváření pracovních míst a hospodářských příležitostí přímo v zemích Magrebu. S Marokem a s Tuniskem máme tyto nástroje nejvíce sofistikované, nejvíce rozvinuté, především co se týče vytváření pracovních míst a vytváření hospodářských příležitostí. Nicméně v jiných oblastech to bude potřeba posílit, především a co se týče politiky zaměstnanosti. Myslím si, že v této oblasti pořád máme rezervy. Teď obecněji řečeno k migraci. Bude potřeba k tomu zajmout, zaujmout koherentnější přístup. Bude potřeba vytvořit efektivnější partnerství se zeměmi Magrebu ve všech různých součástech globálního přístupu. My jsme se v rámci programu spolupráce s Libií snažili posílit spolupráci mezi Libií a subsaharskými zeměmi, které jsou zeměmi, ze kterých vznikají zásadní migrační toky, tak abychom je lépe řídili a posílili finanční prostředky, které jsou věnovány do zemí, ze kterých vznikají největší migrační toky. Kromě toho se také více snažíme zvládat migrační toky legální, vytvořit moderní migrační politiku. Kromě toho jsme se snažili soustředit na otázku mezinárodní ochrany migrantů. Zavádíme systém, který by měl respektovat práva azylantů, protože všude v Magribu je toto problém. Navíc tyto země se stávají zeměmi transitními i zeměmi cílovými. Posledním aspektem je kontrola a ostrá hranic. To je velice důležitý prvek, protože tyto magrebské země také trpí nelegální a neregulární migrací, která jim působí velké těžkosti. Kazat to Libie, Maroka, Alžérie, Alžírska, pardon, které eh, trpí migračními problémy. Co se Libie týče, tak to je celkem zajímavý příklad, protože to je vlastně poprvé, co jsme mohli vytvořit jakýsi komplexní globální balíček, který zahrnuje eh, migraci v celé šíři. Pro ostatní země to bohužel v tomto regionu tolik neplatí. Nevytvořili jsme zatím dostatečně komplexní partnerství, které by pokrývalo migraci v celé šíři. Většinou jsme se soustředovali na bezpečnostní aspekty, na readmisní dohody a bohužel obecný přístup který by byl opravdu komplexní a který by pokrýval i otázku mobility, jsme zatím dostatečně nevytvořili a následně některé země středního Magrebu eh, nejsou příliš, na, příliš natřeně, nespolupracují se s Evropskou unii. Takže následně chci říci, že existuje veliký potenciál rozvinout ambicioznější migrační politiku se zeměmi Magrebu. Mám k tomu ještě dvě věci. Trojuhelník migrace mezi Evropou, Magrebem a subsaharskou Afrikou je důležitý prvek, který byste měli eh, rozpracovat v této zprávě a ve finančních a rozvojových nástrojích bychom měli dát možnost rozvinout právě tuto spolupráci, která nám připadne důležitá. A kromě toho bych doporučoval, abyste se nezaměřovali pouze na bezpečnostní aspekty, nýbrž abyste pojednali eh, migraci šířejí. To tež platí pro mobilitu. Eh, zabývali jste se v této strategii i dočasnou migrací, cirkulační migrací a podobně. Děkuji. Stavo scrivendo e quindi in ritardo un po' con... Promiňte, já jsem příliš pozdě odpověděl. Teď jsem si napsal několik heslovitých pozlámek, ale nejdříve dám slovo paní Paula Páče. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, jsem velice ráda, že tady s vámi mohu být, že vás mohu dnes oslovit na tomto významném slyšení. Hovoříme-li o migraci, je nám to velmi blízké, eh, protože pracuji pro Mezinárodní organizaci pro migraci a budu dnes hovořit o jevech eh, nucené migrace na straně jedné a dobrovolné migrace na straně druhé i o oblasti mezi těmito dvěma extrémy a také budu nabízet holistický příklad přístup k migraci, tedy migrace eh, v rámci dodržování práva zákona. Jaké poučení si můžeme přinést z úsilí směrem k hospodářskému rozvoji? A budeme hovořit také o problémech, které ten, to je provází. Nejprve se podívám na otázku dobrovolné versus nucené migrace. Musím říci, že se stále častěji mezi těmito dvěma jevy rozlišuje, protože se motivační síly mění. Jak řekl kolega Rosenburg, ehm, hovořil o ehm, migračních tlacích, eh, dynamikách eh, migraci a měli bychom tyto jevy vzít jako fakt, nejenom jako problém, prostě jako skutečnou kterou akceptujeme. A samozřejmě jsme se na migraci zaměřovali také úžeji. Pokud se podíváme na stanovy Mezinárodní organizace pro migraci, ta ve své preambuli obsahuje také práci s uprchlíky, vnitřně vysídlenými osobami a všemi, kteří byli zbaveni svého domova a kteří eh, by mohli těžit z mezinárodních služeb v oblasti migrace. Když řekneme migrace, tak nás jako první napadnou uprchlíci, například na základě úmluvy z roku 1951 a nástrojů, eh, které definují uprchlíky. Ale poslední dobou se hovoří více také o vnitřně vysídlených osobách, takzvaných IDP, které nebyly eh, nutně vystaveny eh, persekuci, ale jsou nuceny opustit své domovy v důsledku třeba všeobecné situace konfliktu, násilí eh, nebo dalších katastrof působených lidmi. A Tyto osoby se sice přesouvají, ale zůstávají v rámci hranic svého státu. A mezi tím najdeme celou řadu nedefinovaných oblastí. Můžeme uvažovat například o migraci eh, vyvolané ekologickými faktory. Právě faktory životního prostředí mohou být také hnací silou migrace. Migrace na aspekty životního prostředí může být krátkodobá, dlouhodobá nebo případně eh, trvalá reakce na změny životního prostředí. Lidé jsou vysídleni třeba i v důsledku přírodních katastrof, ale někdy si zvolí odchod v důsledku zhoršování kvality životního prostředí a ty tyto jevy samozřejmě mají své dopady a rostoucí migrace může sama o sobě pak přispívat k dalšímu zhoršování životního prostředí, tak je to velice složité. Ehm, aspekty životního prostředí měly dlouhodobě eh, dopady na přesuny obyvatel, ale rozsah těchto změn je dnes obrovský. Podíváme-li se na rok 1997 až 2007, 2,2 miliardy lidí se dotkly katastrofy proti 8 eh, miliardám, ale to bylo za celou historii předtím. Hm, takže ten nárůst byl obrovský. Na druhé straně spektra jsou pak lidé, kteří migrují dobrovolně, nejsou nuceni vnějšími faktory. A tito migranti podle odhadů ehm, činí 214 milionů lidí, to jsou mezinárodní migranti a mezi nimi e, jsou převážně migrující pracovníci a rodinní příslušníci, ti tvoří 90 Rozdíl mezi nucenou a dobrovolnou migrací se tedy stírá. A jedna věc je zřejmá a to, že sociální a ekonomická deprivace e, e, začíná nabývat takových rozměrů, že to obyvatele nutí opouštět své domody a domovy a hledat štěstí jinde. Lidé mohou mít různé důvody, proč si zvolí život v jiné zemi. V každém případě je náročné odlišovat jednotlivé skupiny. Tato kategorizace však má svůj význam, protože na různé skupiny se vztahuje různý právní režim. Ale všechny tyto skupiny mají něco společného. Jsou to lidé, těší se určitým právům a na to nesmíme zapomínat. Také si musíme uvědomovat, že když hovoříme o migraci obecně, musíme si také uvědomit celou řadu kategorií osob, které migrují a kteří se setkávají s vykořišťováním a zneužíváním.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 klasickým příkladem je případ tisíc migrujících pracovníků, které naše organizace našla ubytovaných ve e, přístřežcích, které neměly ani vodu, ani elektřinu zavedenou. Bylo to v, naš, v jednom z našich členských států. Byli to pracovníci, kteří se vešli do kvóty sezónních pracovníků jedné země EU a e, bylo jim falešně nabízeno tedy e, zaměstnání, ale pak byli nuceni pracovat v takto vykořistující stávajících podmínkách Eh, k tomu prvnímu bodu bych tedy uzavřela, pokud rozlišujeme dobrovolnou a nucenou migraci, musíme si uvědomit, že migrace je eh, skutečností, která provází náš život a musíme na ně reagovat na různých úrovních. A proto celý Evropský parlament, celá Evropa může eh, sehrát důležitou úlohu v nabídnutí holistického přístupu k řešení tohoto problému. A pokud se podíváme na druhý bod naší diskuse, Skutečnost, že neexistuje jednotný soubor standardů pro zvládání migrace, však neznamená, že standardy jako takové neexistují. Hovoříme o lidských bytostech, kteří se těší určitým právům a ta práva jsou zakotvena v nejrůznějších nástrojích mezinárodního práva. A celá škála těchto nástrojů pak je uplatnitelná. Připomínáme si výročí úmluvy o ochraně migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků a v této souvislosti je důležité opakovaně zdůrazňovat, jak důležité je zajišťovat určité standardy pro tyto pracovníky. Musíme si také uvědomit nástroje, které se soustředí na pomoc při katastrofách, neutralita, e, nestranost, spolupráce, svrchovanost, nezasahování, zmírňování následků, připravenost. Řada z těchto principů totiž e, platí také pro pomoc při přírodních katastrofách. E, a právě spolupráce v případech těchto katastrof má zásadní význam. Mezinárodní závazky jsou také e, v jádru spolupráce, e, která se nabízí pro bezprostřední následky katastrof a také dlouhodobé programy obnovy. Na základě těch nástrojů, které máme pro humanitární pomoc, máme také nástroje pro e, zajištění práva na humanitární pomoc, což nesmí být odděleno od e, pravidla e, vyhnout se situacím, které způsobují nestabilitu tak jak o tom hovoříme. A velice často ta akutní pomoc se zaměřuje na poskytování život zachraňujících eh, prostředků, eh, ochranu životů a zdraví lidí. A v této souvislosti je tedy nutné eh, spolupracovat ve všech fázích zmírňování následků katastrof. A ochrana samozřejmě je hlavní odpovědností státu. Stát má eh, právo chránit své občany i v zahraničí, tam, kde spadá působnost. A musíme si také uvědomit, že mezinárodní subjekty mohou v této povinnosti chránit státům také pomáhat. A právě to činí Mezinárodní organizace pro migraci pomocí svých programů a projektů. Například pomáháme obětem obchodování s lidmi, eh, uvízlým migrantům, nabízíme nabízíme převoz z konfliktních situací a zároveň také pomáháme vládám posílit kapacitu zvládat migrační eh, kroky, tlaky na ležitým způsobem, lidským způsobem. A v této souvislosti si myslím, že právě parlament může sehrát důležitou úlohu vzhledem k tomu, eh, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. A dostávám se ke třetímu bodu svého vystoupení, jaké je poučení z tohoto vývoje. Například, když diskutujeme o vztazích mezi zhoršováním životního prostředí, migrací a změnami klimatu, zjistili jsme, že se musíme odklonit od práce formou reakce na katastrofy Naopak bychom se měli eh, zaměřit na nápravné kroky, jak to v praxi provést, jednak lépe porozumět ale také formou včasného plánování kroků, které zmírní následky a strategiemi pro adaptaci a zmírnění. A samozřejmě i migrace musí být zakomponována eh, v rozvojových strategiích, jak jsme slyšeli z úst kolegů. A také jsme se tedy poučili ze spolupráce s našimi členy a dalšími zainteresovanými subjekty z hlediska například nápravy následků katastrof a podobně u přizpůsobení se změnám klimatu a rozvoji. My jsme hovořili o Magrebu a já bych si dovolila citovat příklad specifické aktivity z hlediska přizpůsobení se změnám klimatu, konkrétně v Egyptě, kde jsme podpořili egyptskou vládu, eh, která se snaží přizpůsobovat rostoucí hladině moře a rostoucí hladině vody eh, na eh, deltě Nilu o 50 cm do roku 2005, tak jak se očekává, by mohlo vést k vysídlení více než 2 milionů lidí. Právě proto jsme začali s egyptskou vládou úzce spolupracovat, abychom Eh, zvýšili povědomí o dopadech rostoucí hladiny moře na migraci. Eh, a toto samozřejmě musí eh, být jeden z aspektů environmentální migrace. Všechny programy na pomoc se musí snažit také zajistit tedy pomoc lidem, kteří žijí v nízko položených eh, částech delty Nilu. A pak eh, spolupráce mezi Španělskem a Kolumbií. Eh, Španělsko nabízí alternativu migraci formou dočasné práce doma pro rodiny, které byly oběťmi přírodních katastrof a snaží se také e, směrovat remitence tak, aby e, si tyto rodiny pak dokázaly lépe pomoci sami. Konkrétně v Džibuti třeba probíhá regionální zasedání e, pro zvládání migračních toků v Africe. Země jako Džibuti, Etiopie, Somálsko, Jemen diskutují eh, o tom, jak lépe spolupracovat, aby lépe zvládali migrační toky a tlaky, zvláště tam, kde už běžná migrace je na vysoké úrovni. A co můžeme udělat? Jak účinně reagovat na tyto jevy? Já budu velice stručná, to už je poslední bod, kterému se chci věnovat. Obtížné bývá získávat peníze pro časnou nápravu následků katastrof my jsme slyšeli, že velice často ty reakce z hlediska financování, ono je snadno, snadší naopak získat akutní pomoc, ale eh, poté eh, pro možnost se vzpamatovat z té katastrofy před programy obnovy je určitá mezera, kde se peníze získávají hůře. Velice často eh, prostředky přicházejí příliš pozdě, kdy už začala obnova a jsou to prostředky třeba, které byly věnovány na akutní pomoc, ale už přijedou pozdě a neví nevyužívají znalostí, které eh, odborníci získali při řešení akutní fáze katastrofy a ani se nevěnují příčinám takové katastrofy. A jak již zaznělo před pár dny, kdy byla eh, zahájena konsolidovaná výzva důležité je, že akce, které nemají kontinuitu, jsou nebezpečné, protože vznikne očekávání, vznikne závislost a proto je nezbytné zajistit kontinuitu a také překlenout tu dobu před fází rozvoje. Těším se na rozpravu. Grazie. Děkuji. Poslední řečník je je pan Enrique Mora Benavente, prosím. Děkuji mnohokrát za pozvání. Děkuji Evropskému parlamentu za pozvání. Pro mě velkou ctí, že vás mohu oslovit. Pane předsedo, domnívám se, že do této chvíle se všichni asi shodneme na tom, že Každá migrační politika musí mít komponent zahraniční politiky. Ostraha hranic například je nezbytná a nutná, ale rozhodně nezastaví tok migrantů tím, že e, budou lepší kontroly na hranici, vnitřní politiky jako přístup ke vzdělání, k trhu práce, sociálnímu zabezpečení e, jsou také nezbytné. A nebo e, také eh, pomoc eh, migrantům, to je také důležité, ale sami o sobě žádná z těchto politik nezmění trend v zemích původu pro migraci. Potřebujeme tedy zahraniční politiku a v této souvislosti musíme eh, zodpovědět tři otázky. Jednak, jak si myslíte, že migrace z hledis, jak důležité je migrace z hlediska zahraničně politického pohledu, za druhé, jaký je vztah mezi zahraniční politikou a migrací a za třetí, jak využít zahraniční politiku k řešení těchto otázek, problému migrace. K první otázce, jak myslíte, že migrat, jakou roli má migrace z hlediska zahraniční politiky? Snaží se obecně zahraniční politika zajistit bezpečnost a stabilitu, ale zároveň také eh, hájit zájmy EU. Když vezmeme v úvahu velké toky migrantů, které bývají někdy vnímány jako ohrožení stability a bezpečnosti Evropy, Eh, jistě eh, se ptáme, zda potřebujeme zahraniční politiku, abychom tento problém řešili. Já bych chtěl zdůraznit, i podle názvu eh, své prezentace Migrační toky já vždycky hovořím o nelegální a neregulérní migraci. Samozřejmě není pochyb o tom, že legální migrace může být naopak velmi pozitivním a silným nástrojem zahraniční politiky. Uvědomme si například politiku USA, které se snaží získat ty nejlepší, nejchytřejší, třeba studenty eh, do svých univerzit a podobně a eh, snaží se tedy Eh, přijmout nástroje zahraniční politiky a my si musíme uvědomit, že migrace tedy může patřit k jednomu z nejlepších soft nástrojů, které máme, ale tady o tom nehovoříme. Tady se věnujeme nelegální migraci, neregulérní, nepravidelně. Musíme si uvědomit, že právě tento typ migrace vytváří nestabilitu. Ale potřebujeme tady vysvětlení, protože eh, zahraniční politika často bývá nastavována jinak. Za prvé, eh, bezpečnost a stabilita mají různé významy v různých zeměpisných a časových kontextech. Například v multikulturní společnosti je migrace mnohem snáze přijímána než ve společnosti homogenní. To, co jedna společnost vnímá jako hrozbu v určitém časovém bodě, nemusí být nutně vnímáno jako hrozba někde jinde nebo někdy jindy. A právě nesmíme zapomínat na tyto faktory, když připravujeme zahraniční politiku. A další důležitým bodem ke zvážení je, že vnímané hrozby na straně jedné a hrozby skutečné se zdaleka nemusí překrývat může jít o naprosto odlišné jevy. A dále musíme utvářet zahraniční politiku na základě vnímaných hrozeb, protože tak je vnímá eh, veřejnost, která si to žádá. Příklad z poslední doby z USA velice různé reakce a vnímání společnosti v Arizoně vůči migraci z Mexika když to srovnáme s reakcí třeba státu Chicago, Illinois, dříve ty reakce byly absolutně jiné, jsou to jiné státy e, e, a také jiné části, e, které odpovídajícím způsobem reagují rozdílně. A například vztahy s Mexikem, tedy v této souvislosti musí být takto vnímány z hlediska vnímané hrozby, nejenom hrozby skutečné. To je tedy první eh, souvislost, jak uvažujeme o stabilitě a bezpečnosti. Další otázka, eh, kterou jsem si položil, se týká vztahu mezi zahraniční politikou a migrací. Migrace je především otázkou interní politiky, politiky vnitra. Když vaše země přijímají různá opatření k řešení tohoto problému, a tyto politiky ale mají také externí dopady. A v případě migrace právě tyto konsekvence mohou být zásadní. E, to spojení, souvislost je tedy jasná. Potřebujeme zahraniční politiku, abychom zvládali dopady vlastní interní politiky v migraci. Jak jsem uvedl, e, dopady migrace mohou být obrovské můžeme mít například velký problém s migrací eh, se eh, zemí původu, se zemí transitní a nebo dokonce s celým regionem, kde se tyto země nacházejí a někdy jsme se setkali eh, že s tím, že situace mezi hostitelským státem a státem původu se může výrazně zhoršit. A pak eh, existuje řada různých zdrojů napětí a konfliktu mezi eh, hostitelským státem eh, a státem cílovým. Situace, která vzniká, je nám dobře známá. Když třeba jeden stát EU začne obvinovat zemi původu, že podle nás se dostatečně nesnaží předcházet migračním tlakům. Ale pak máme druhou stranu mince, kdy například vlády zemí původu využívají situace, zneužívají situace k tomu, aby e, získali výhody v oblasti politické, obchodní nebo strategické. A pokud e, to nastane, a s tím jsme se mnohokrát setkali, e, tak se ta situace může velice rychle zhoršit, může degradovat a je nutné e, kanály zahraniční politiky jednat co nejdříve, aby se situace dále neeskalovala. A pak existuje další zdroj potenciálních konfliktů. V tomto případě se musíme podívat sami na sebe. Je to chování jednání vlády nebo našich společností vůči imigrantům, poslancům. Já tady nehovořím pouze o obecném pocitu xenofobie, ale o konkrétních otázkách jako přístup ke vzdělání, sociálním službám, zdravotním službám. To vše samozřejmě je důležité pro země původu. A když se situace zhorší v těchto oblastech, je zásadní problém. Příklad jsou muslimští imigranti v Evropě téměř každý de evropské hlavní město čas od času se setkává s manifest s problémy s ambasádami, eh, kdy se lidé třeba snaží získat právo na modlitbu. Eh, tyto eh, demarše jsou velice obvyklé. Ale k tomu, abychom to náležitě vyřešili, potřebujete opravdu eh, komplexní politiku, aby se situace nezhoršovala a eh, komplexní politiku v oblasti zahraničně politické a celé jiná situace z jiného úhlu ohledu. Já jsem hovořil o mezinárodních následcích politiky vnitra, ale někdy zahraniční politika naopak eh, je tak zásadní, že může tak či onak ovlivnit a ovlivňuje Eh, také fungování politiky vnitra. Takový příklad <clears throat> souvisí s tím, jak třeba ty země v EU, které zatím neuznali Kosovo, nakládají eh, s kosovskými migranty. To je velice zajímavé. Ono se to totiž velice liší, jak nakládají s Kosovany, eh, od toho, jak nakládají s jinými imigranty ze zemí, které uznali. A poslední třetí otázka jakým způsobem využít zahraniční politiku v řešení problému migrace. Když vznikne situace, při níž si myslíte, že bezpečnost a stabilita je eh, eh, zásadní, uvažujete o odstrašujících opatřeních. Ale v oblasti migrace je to mnohem složitější než obvyklý odstrašující přístup. Eh, protože eh, nejde o to jenom změnit jednání jedné vlády, která se chová třeba nenáležitě, ale co je před námi v této chvíli, jsou to tisíce miliony lidí, z nichž každý jedná eh, ve svém zájmu, ale který by měl mít svá práva chráněna, ta situace je mnohem složitější. Potřebujete tedy každý nástroj, který se nabízí v zahraniční politice. Jednak volný obchod – nemá eh, smysl, když si uvědomujeme, kolik peněz vydáme na ochranu našich zemí a současně v uvozovkách chráníme, eh, šetříme mnohem eh, větší částky, které pak vynakládáme, vyhodíme oknem obchodními bariérami s těmito zeměmi. A v této souvislosti je to velice zásadní a například podpora lidských práv a další. To jsou další nástroje zahraniční politiky, které je nutné uplatňovat. Komplexní bilaterální dohody s každou jednotlivou zemí, které budou obsahovat nejenom migraci, ale každý aspekt na ochranu migrantů a tak dále, Eh, aby bylo možné konflikty zmírnit, eh, konfliktům předcházet ještě než se rozohní a regionální přístup. Já vím, že mi dochází čas a proto jenom velice stručná zmínka k Sahelu. Eh, pan kolega Brunel tady hovořil o Magrebu, ale musíme se podívat na Sahel. To je region, který kde se původní pohyby migrantů eh, odvíjely od obrovského sucha. Eh, a tady, když se podíváme na knihu o změně klimatu, právě tito lidé jsou prvními migranty způsobenými změnou klimatu. A možná ta, to horkota sucha byla prvním důvodem a pak začaly konflikty, nestabilita v, te, v tom subsaharském v té subsaharské oblasti eh, je zcela běžná. A to, co v Evropě máme, je vrcholek ledovce. V roce 2006 jenom každý sedmý migrant ze se subsaharské oblasti přišel do Evropy. A právě ta nestabilita je zásadní. A proto k této subsaharské oblasti musíme, po Sahelu musíme přistupovat komplexně. A k tomu potřebujeme komplexní strategii. Evropská unie na tom pracuje a v této souvislosti iniciativa ze strany parlamentu by byla velmi chválihodná. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tyto příspěvky, které byly naplněny zkušenostmi a vědomostmi. A nyní tedy přejdeme k rozpravě. Paní Loch, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem expertům. E, to bylo velice rozsáhlé a velmi informativní. Já si myslím, že pan Rosenberg řekl na začátku vlastně ty tři e, proudy té migrační politiky, ty jsou velice důležité. Jestliže než hovoříme o politice přistěhovatelství, tak si myslím, že druhý pilíř je velice důležitý. Jedná se o legální e, politiku a to jsme vlastně dále nerozvíjeli, anebo jsme to rozvíjeli příliš málo stalo. Proto je také velice obtížné eh, být důvěryhodnými. Za druhé, jak pan Rosenberg, tak také vaše kolegyně. Hovořili jste o vynucené emigraci v souvislosti s klimatickými změnami. Pan Rosenberg hovořil o 2,2 miliardách lidí, které říbili nuceni uprchnout v souvislosti s přírodními katastrofami. Jsou tady různé prognózy, v jakém rozsahu a kolik lidí to postihlo, anebo ještě postihne. Tady by mě zajímalo, jaká čísla nebo jaké prognózy diagnózy vzala Evropská unie za základ. My jsme tedy se soustředili na situaci ve státech Magrebu. Já bych to jenom ráda doplnila. Teď máme tu situaci, že Řecko požádalo Evropskou agenturu Frontex zajistit hranici s Tureckem eh, s tím důsledkem, že tam signifikantně přejde hranice bez dokumentů mnohem menší počet lidí toto je důležité pro zahraniční politiku EU. V Turecku není žádné asilové právo, když se podíváme ale na sousední zemi Irán, tak tam je obrovský proud. Já si myslím, že to je více než tři tisíce v porovnání s minulými lety. A já si myslím, že jsme se na toto vůbec nezaměřili. Další otázka na panu Bena, pana Benavente. Hovořili jste o ochraně eh, pracu- migrujících pracovníků a jejich rodinou. Myslím si, že dobře víte, že nikdo z členských států nepodepsal nebo neratifikoval tuto úmluvu. Jak toto hodnotíte a kde vidíte ty největší překážky? Proč to členské státy neučinily? A nakonec jsem chtěla poukázat na to, že pracujeme na novém mandátu, o kterém se diskutuje zde v AFETu, o Frontexu, o Evropské ochraně hranic a této agentuře a já velice doufám, že ze strany parlamentu dostaneme nebo odevzdáme vlastně doporučení komisi, která se bude týkat postupů, vyhodnocování a tréninku pro tuto eh, organizaci a ukáže se to mnohem více v orientaci na lidská práva. Doposud jsme neměli ani v podstatě žádné vytčené cíle v tomto smyslu pro tuto agenturu na ochranu hranic. Děkuji. Ano. Paní Keller, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych reagovala na to, co řekl pan Brune a pan Rosenberg a to, že je potřeba brát eh, migraci v úvahu, když hovoříme o rozvoji. Na druhou stranu se ale domnívám, že vztah mezi migračními toky a transitními rozvojovými zeměmi zase není tak úplně těsný, že nemá smysl dávat peníze transitním zemím, pakliže chceme zabránit důvodům k migraci. Takže pro zapojení migračního aspektu do rozvojových strategií v každém případě jsem, ale vůbec nejsem proto, abychom prostředky na rozvoj věnovali do posilování ostrahy evropských hranic a mám obavu, že se to v tuto chvíli děje a snad parlament se postará o to, aby peníze šly tam, kam jít původně měly. A potom pan de Brieke, pokud se nepletu, zmínil otázku svobodné, volného obchodu já se nemyslím, že tady bychom měli hovořit o volném obchodě jako spíše o spravedlivém obchodě, o fair trade. Protože když hovoříme o volném obchodě, tak to vyžaduje dva partnery, které jsou na, stejný, na stejné úrovni, ale když hovoříme o Evropě a o rozvojových zemích, tak je jasné, že ten silnější partner na tom vydělá a ten slabší na tom prodělá. Takže proto si myslím, že je potřeba soustředit se na spravedlivost tohoto obchodu. který jde ruku v ruce se svobodou. Pan Rosenberg hovořil i o další věci, které jsou velice důležité pro migraci. Rozvojovému programu ani migračnímu programu příliš nepomůže, pakliže členské státy budou vyvážet zbraně do regionu, kde je konflikt, anebo když budeme snižovat růst v některých regionech prostřednictvím naší zemědělské a rybářské politiky. A nebo když budeme provádět velké projekty typu Desertek, kde v podstatě pouze materiál z Evropské unie zavedeme do Sahary a potom z ní budeme odebírat energii. V tom regionu nic nezůstane a to opravdu komplexní politika není. Nebereme totiž v úvahu, jaké dopady naše, naše politiky budou mít. Lidská práva. Ty je potřeba více zohlednit. V řadě členských států se setkáváme s tendencí přistupovat k lidem na základě toho, kolik přinesou našemu hospodářství, jak užiteční jsou, jestli zaplní mezery na trhu práce. Nezapomínejme na to, že přistěhovalci jsou lidské bytosti, která mají lidská práva, eh, tedy i právo opustit svou zemi a požádat o azyl. A myslím si, že tento přístup by měl být součástí jak rozvojové, tak migrační politiky v Evropské unii. Děkuji. Mauro. Děkuji. Pan Mauro, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegům a kolegyním, <clears throat> především paní Kreto, A teď bych rád něco slyšel o nějakém prohlášení a potom bych chtěl položit několik otázek. Velkým problémem pro Evropu dneska je to, že neexistuje žádná strategie mezi Evropou a Středozemním moře. To je úplně jasné. Iniciativu zahájil barcelonský proces pro Unii Středomoří ale tam nejsou k dispozici žádné dostatečné nástroje a nejsou zde ani žádné odpovědi na odhady a čísla, eh, která byla uvedena našimi řečníky. V této souvislosti otázka. Některá čísla v posledním příspěvku mě přece jenom překvapila. Pokud jde o demografický růst a také hospodářský růst, že je třeba vytvořit pracovní příležitosti v Magrebu. Moje otázka. Vypadá to tak, že tady máme dvě cesty, které máme k dispozici. Jedna, tedy podporovat růst, což znamená posílení ekonomiky těchto zemí a na straně druhé že tedy přijmeme velký počet migrantů. To jsou e, obě cesty, které tento problém vlastně nevyřeší. Neboť, jestliže jsou uvedená čísla pana profesora Brunel správná a jestliže ekonomiky těchto zemí porostou, pak je tomu tak, že i poroste počet obyvatelstva a to celé si vlastně bude opět konkurovat. Jestliže tedy použijeme tolik zdrojů pro ekonomiku, tak bezpodmínečně nevyřešíme problémy v těchto zemích samotných, jako například v Maroku, Alžírsku a Tunisku. V tomto smyslu chci položit otázku panu profesorovi Bruecherovi, jaký je vlastně správný postup. Musíme se otevřít, musíme kontrolovat přístup migrantů, myslím v procentech, a potom kolik musíme investovat, abychom vylepšili ekonomiku těchto zemí, neboť jestliže bychom investovali příliš mnoho, do ekonomiky Maroka například, pak by pravděpodobně došlo k silné konkurenci vůči evropským zemím, především k těm, které přistoupili jako poslední Bulhursko a Rumunsko, což by ovšem mohlo zase vést k určitému zkratu v oblasti Středomoří. Znamená to tedy, že se nejedná o ideologický obsah. Chtěl bych rád vědět, jaký je ten správný postup, takový jakýsi smíšený postup, abychom dosáhli vyvážené situace v oblasti migrace. Ano, je to velice obtížná otázka. Dostanete odpověď, ale nejprve pan Benaventa, pan pak pan de Brune a potom teprve ostatní. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Dostal jsem přímou otázku, ale obávám se, že na ní nemůžu dát přímou odpověď. Otázka se týkala toho, proč některé členské státy nejsou ochotny ratifikovat úmluvu o ochraně emigrantů a jejich rodin. Já mám pocit, že to má souvislost s národní legislativou, ale přesně říci nemohu. Nyní k paní Keller a k tomu prohlášení, že bychom neměli poskytovat rozvojovou pomoc transitním zemím. Já myslím, že transitní země jsou dobrým příkladem rozvojové spolupráce mezivládního typu. Co se týče volného obchodu a spravedlivého obchodu, tak děkuji za vaši připomínku. Děkuji. děkuji, paní předsedkyně, děkuji. A děkuji za tuto otázku. Dámy a pánové, s ohledem na podporu transitních zemí bych chtěl něco říci. Podívejme se například na Libii. Libie, to je opravdová transitní země, není to země původu, když se jedná o přistěhovalectví. Tady je třeba hovořit o spolupráci v oblasti pohraniční kontrole a nad rámec tohoto musíme zohlednit že tady neexistuje žádná ochrana pro imigranty v Libii a že jsou velice často zatýkáni V komisi jsme toho názoru, že by tady bylo nutné partnerství a také politická diskuze, která by samozřejmě mohla být podpořena také technickými opatřeními, teoretickými znalostmi, aby tato země mohla vytvořit systém na ochranu práv přistěhovalců, aby tam byla také respektována lidská práva imigrantů. Já si myslím, že toto je v zodpovědnosti EU, aby se tady angažovala. Neboť nemůžeme jednoduše zavírat oči nad tím, jak se s těmito lidmi zachází a nad situací, která v té zemi existuje. Nejde jenom o to rozdávat peníze. Libii, aby lépe kontrolovala své hranice, to by bylo příliš omezené stanovisko. My máme jiné plány ve spolupráci s touto zemí. Mauro? Takže pokud je o vyváženost, toto je samozřejmě velice obtížná otázka. Obě strany musí být podpořeny. Na jedné straně se musíme postarat o to, aby naše rozvojová politika byla utvářena koherentně a z ekonomických důvodů musíme samozřejmě investovat i do rozvoje zemí Magrebu, do podniků. Tady máme samozřejmě i důvody, proč podporujeme anebo musíme podporovat možnosti zaměstnání v zemědělství těchto zemí. To je situace, která je důležitá pro podniky, které se mohou v těchto zemích samozřejmě dobře vyvíjet. Musíme zohlednit také konkurenci z Ázie, především z Číny v oblasti textilního průmyslu tak, aby se nám podařilo vybudovat partnerství se zeměmi Magrebu v oblasti textilního průmyslu. A to už evropské podniky dělají, například italské nebo španělské podniky bych tady mohl jmenovat. Existují zde dobré důvody pro zakládání produkčních výrobních míst ze zemích Magrebu. Tady máme dobré možnosti pro vybudování partnerství, které bude k dobru pro obě strany pro země tohoto regionu tedy a pro evropské podniky. Musíme silněji podporovat eh, legální migraci z těchto zemí? Já si myslím, že ano. Některé členské země to už činí. Máme tady úmluvu například mezi Itálií a Tuniskem, nebo mezi Španělskem a Marokem, nebo mezi Francií a Tuniskem. Tady existuje opravdový potenciál, pokud jde o rozvoj legální imigrace, která pomůže zaplnit mezery v oblasti zaměstnanosti v zemích EU. Samozřejmě se musíme postarat také o to, aby byla chráněna práva těchto migrantů v rámci této dohody. To jsou cesty, které je třeba ještě nadále proskoumávat, protože, jak dobře víte, existuje také určitá poptávka na pracovním trhu Evropy. A do roku 2050 se vychází z toho, že se tato poptávka po kvalifikovaných, ale i méně kvalifikovaných silách zvýší. Země Magrebu jsou zde samozřejmě přirozenými partnery pro nás. Pan Rosenborg se přihlásil ještě jednou o slovo. Děkuji, mám dvě připomínky. První se týká práv migrantů. V úterý šéfové státu Evropy a Afriky se setkali v Tripoli a dohodli se na novém euroafrickém partnerství, které obsahuje část týkající se zaměstnanosti a migrace. Mně to přišlo zajímavé, že tato dvě témata se dostaly do jednoho balíčku, ale o to ani tak nejde. Jde o to, že v oblasti partnerství pro mobilitu, migraci a zaměstnanost existuje akční plán, který jasně potvrzuje, že Afrika a Evropská unie budou spolu hovořit o právech migrantů, respektive o lidských právech migrantů v kontextu tohoto partnerství. tedy že proběhne dialog a nastartuje se spolupráce. A je to poprvé. Týká se to migrantů do Evropy, ale také se to týká zcela jasně migrantů v Africe. A jak jsme říkali dnes dopoledne, jejich skupina je větší. V rámci tohoto dialogu a spolupráce tedy budeme hovořit i o lidských právech migrantů, třeba v Libii nebo v jiných afrických zemích, které zaznamenali nějakou hrozbu nebo kde se dá obecně situace zlepšit. Takže to je důležitý politický krok upředu a měli bychom toho využít v následujících letech a diskutovat o tom do všech podrobností. Potom jsem ještě chtěl reagovat na otázku týkající se rozměru migračních, migračních toků kvůli klimatickým a ekologickým změnám. Jak víte, Komise sama není z to sbírat takovéto číselné údaje o migračních tocích. Spoléháme na IOM a jiné mezinárodní organizace a jejich sběr dat, protože oni jsou lépe připraveni tato data sbírat a následně i je komentovat. Na druhou stranu ale chci říci, že investujeme do svých kapacit a už jeden měsíc funguje observatoř pro migraci z AKT. Je to veliký projekt, do kterého se investovalo 10 milionů euro z Evropského rozvojového fondu. A tato observatoř, kterou bude spoluprovozovat Mezinárodní organizace pro migraci, nám v budoucnosti umožní získávat přesnější a hlubší informace o tendencích i o samotných číselných údajích týkajících se této problematiky a jiných problematik svázaných s migrací. Děkuji. Předtím, než dám slovo kolegyni Kreto, aby eh, učinila určitý závěr, chtěl bych ještě dát slovo paní Páče. Promiňte, prosím, nechtěl jsem na vás zapomenout. Nevadí, nic se neděje, jenom jsem chtěla odpovědět na pár otázek a připomínek. <clears throat> Co se týče odhadů migrace z klimatických změn, tak máme publikace. Nemám tady kopii pro každého, ale můžete si to stáhnout zadarmo z našich internetových stránek. Nemám jich tady dost, můžete si to vzít, to, co tady mám, a zbytek si vás to může stáhnout. Tam se také odkazuje k těm odhadům. Stávající odhady jsou v milionech s tím, že do 50 let už by to mohly být stovky milionů. Nicméně je jasné, že ještě potřebujeme další důkazy k tomu, abychom mohli na základě těchto dat reagovat. Teď k legální a regulérní migraci. Evropský parlament si zadal studii k regulární migraci v členských státech, ta je také k dispozici. My jsme navíc studovali srovnání národních politik členských států a jejich přístupu k migraci nekvalifikovaných pracovních sil, takže to by vás možná také mohlo zajímat. Teď k otázce Mezinárodní úmluvy o ochraně uprchlíků, emigrantů a jejich rodin. Máme tady určitá vodítka k ratifikaci, které vysvětlují, z jakých důvodů některé země tuto umluvu neratifikovaly. Jsou to důvody spíše politické než právní. V některých případech se tyto překážky dají překonat. UNESCO si nechalo vypracovat studii o dvou mých kolegů, která sledovala tyto překážky a zároveň potenciál ve všech 27 členských státech. Děkuji altro. Zapomněl jsem ještě na někoho? Chtěl bych položit ještě jednu otázku. A sice, to vlastně vidíme na každém kontinentu. Interní migrace v rámci jednoho kontinentu, například v Africe. Tam existují africké státy, Mezi nimiž jsou migrační toky, například Libie. Svého času se tam prováděla politika panafrikanismu, kterou podporoval Kadáfi. To tedy znamenalo, že každý občan Afriky byl současně občanem Libie. Což potom znamenalo pro mnohé Afričany, že směli odcestovat do Libie a tam se usadit. To byl samozřejmě potom pro Libii obrovský problém. A tento problém se potom ještě dále rozšířil na sever do Evropy. Otázka, kterou bych nyní chtěl položit, je tato. Jste toho názoru, že bychom měli interregionálně úžeji spolupracovat, především pokud jde se o země původu na úrovni ekonomické, ale i v oblasti občanské společnosti a oblasti politiky imigrační. S jakými nástroji bychom to měli dělat? Druhá otázka, velice jednoduchá. Bylo by možná užitečné mít stálou strukturu, která by se zabývala řešením konfliktu, především pokud jde o sousední země EU, tak abychom se mohli vyhnout krizím. Protože bylo řečeno, že krize vznikají v určitých regionech. Děkuji. Monsieur Bruny. Pane Bruné. Děkuji. K vaší první otázce. Myslím si, že by bylo určitě dobré rozvinout nástroje a mechanismy pro tu trojuhelníkovou spolupráci mezi zeměmi severní a subsaharské Afriky, mezi nimiž jsou silnější migrační tlaky. Je potřeba podotknout, že severoafrické země už v této oblasti něco podnikají. Je ale potřeba, aby se to dále rozvinulo a existuje i potenciál vyšší účasti Evropské unie v eh, tomto trojuhelníku spolupráce. Co se týče zemí Magrebu, tak ti mají na zřeteli bezpečnost zemí v oblasti Sáhelu, protože je to může přímo ohrožovat. Takže si uvědomují, že je potřeba jednak investovat do ostraje hranic, ale také do rozvoje zemí, se kterými přímo sousedí. A konec konců i na Evropskou unii má přímý dopad stabilita a bezpečnost v regionu Sáhelu. Zde tedy existuje společný zájem Magrebu a Evropy posílit rozvoj těchto zemí. Potřebujeme tedy nástroje, které by nám umožnily spolupracovat s těmito skupinami zeměmi, tedy v tomto trojuhelníku Evropa, Severní, Severní Afrika a Subsaharská Afrika. Tady je velký potenciál. Stávající nástroje zatím nejsou dostatečné, pro rozvoj inovativních projektů a řešení této problematiky. Takže určitě potenciál tam tkví. Děkuji, pan Rosenberg, krátká odpověď. E, jenom ve stejném směru myslím, že je důležité vnímat Africkou unii jakožto klíčového partnera v této diskusi a v celém tom procesu. Jak víte, podle koordinačních pravidel Africké unie a regionální hospodářská společenství v Africe jsou také velice aktivní. Snaží se podporovat účast lidí ve vlastním regionu, ať už na východ, na jich a podobně. Mají své zkušenosti, mají postupy a vize. Pokud hovoříme s africkými partnery, tak oni vnímají právě Evropu, Evropskou unii jako příklad. Pokud se jim v Africké unii podaří dosáhnout podobného volného pohybu, jako jsme dosáhli v Evropě, tak to rozhodně eh, přispěje eh, rozvoji, ale a to je ještě důležitější pro ně, nabídne to také alternativy pro lidi, kteří by se jinak z Afriky vystěhovali. Pokud snadněji nalezete zaměstnání v sousední zemi, eh, zaměstnání, kde se respektují vaše lidská práva, vaše pracovní práva, hm, tak je to samozřejmě mnohem snažší než další formy migrace a eh, právě takové aktivity musíme podporovat. Závěry, prosím, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla také poděkovat eh, za zajímavá vystoupení. Myslím, že eh, je pro nás velice cené, že můžeme slyšet příspěvky k problematice, s kterou se stále aktuálněji setkáváme. Chtěla bych se zmínit o třech hlavních kanálech migrace a rozvoje eh, pohyby osob, finanční a zboží. Pokud se podíváme na pohyby lidí odliv mozku. Já si myslím, že tady bychom se měli zaměřit na nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů v zemích původu. To je velice důležité a ty znalosti a dovednosti, které mohou přinést migranti. Pak se hovoří o remitencích. Eh, převody peněz zahraničních pracovníků do svých domovin. To by mělo být použito jako nástroj pro snížení chudoby a hospodářský rozvoj v země původu. Pan Mauro tady není, ale je to zásadní problém, který eh, se objevuje také uvnitř Evropské unie. A za poslední léta, vzhledem k oslabení trhu práce, eh, i v těch cílových zemích se objem těch remitencí snížil podle odhadů, i přesto, že se existující migranti do svých domovin nevracejí. To je také velký problém. Já bych jenom doplnila, že z hlediska rozvoje se musíme snažit také zlepšit fungování finančních nástrojů, především nástrojů pro rozvojovou pomoc, humanitární pomoc, Evropský rozvojový fond, tak abychom dokázali efektivně reagovat na nucenou migraci, takzvané hladové uprchlíky. Ehm, abychom tedy měli odpovídající koherentní politiku, účinnou politiku, eh, která nám pomůže s těmito jevy bojovat. A eh, samozřejmě v neposlední řadě bychom měli také zdůraznit význam a věnovat velkou pozornost těm nejzranitelnějším skupinám migrantů, tedy ženám a dětem Měli bychom se snažit zajistit, aby byl aplikován princip nediskriminace z hlediska přístupu žen na trh práce a aby eh, bylo zaručeno, že jejich základní práva budou respektována, děti se musí těšit vysoké úrovni ochrany a snadnému přístupu ke zdravotním až vzdělávacím službám. Děkuji vám eh, a eh, doufám, že budeme mít někdy v budoucnu příležitost naši diskusi prodloužit, protože byla nesmírně zajímavá a doufám, že se nám tedy podaří eh, také přispět k této problematice. Děkuji. Děkuji. Přejdeme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání, eh, tedy eh, výměna názoru s Peterem Filipem, který je zástupcem EU v Kosovu. Prosím. Grazie molto, thank you very much.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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, come... Budeme tedy pokračovat, milí kolegové. Na pořadu máme další bod, který jsem už ohlásil. Je to výměna názoru se zvláštním zástupcem EU v Kosovu, panem Pěterem Fajtem. Chtěl bych velice srdečně uvítat pana Fajta mezi námi velice často je hostem v našem výboru a jeho přítomnost eh, dneska ukazuje, že se nacházíme ohledně Kosova v citlivé fázi. 12. Eh, prosince tam budou volby a to jsou první volby po prohlášení nezávislosti této země. Evropský parlament vyslal pozorovatelskou misi na tyto volby, nebo lepřečeno rozhodl se, že ji tam vyšle a je tedy důležité podpořit tento demokratický proces. Chtěl bych poděkovat panu Fajtovi za podporu která se poskytuje této misi s pomocí jeho zkušeností a znalostí. My se s vaším prostřednictvím seznámíme s touto zemí a nyní máte slovo, prosím. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí, že mohu navštívit tento výbor pod vaším vedením a rád bych se podělil eh, o své zkušenosti a samozřejmě nabídl osobní poděkování Evropskému parlamentu za pozornost, kterou věnuje pokroku v Kosovu. jakožto zvláštní zástupce EU pro oblast Kosova bych měl zdůraznit, že naši místní partneři v Kosovu zaznamenávají podporu a zájem Evropského parlamentu a to výrazně posiluje evropský hlas v Kosovu. Um, úřadující prezident Kasniči osobně pozval předsedu Evropského parlamentu eh, k pozorovatelské misi ve volbách a jsem nesmírně rád, že se můžeme těšit na to, že několik členů Evropského parlamentu eh, v rámci oficiální delegace eh, tam v ten den voleb 12. prosince přijede. To totiž vysílá důležité poselství proto, jak Evropská unie podporuje demokratizační proces v Kosovu. A verdikt této delegace pozorovací bude mít zásadní váhu mezi místními občany v regionu. Obdobně návštěva minulý týden eh, paní eh, poslankyně Luňáček byla také velice důležitým a vítaným signálem v našem společném, eh, naší společné cestě do starého města, eh, kde jsme mohli sdělit poselství podpory, ale také nezbytné kritiky. Eh, právě v Prištině toto mělo velký význam. A důležité je že jsme tam mohli ukázat respekt vůči kulturnímu dědictvím a právům menšin, které mají tak zásadní význam pro evropské hodnoty. Návštěva Prištině si získala velkou pozornost kosovských médií. Paní Lunaček také navštívila severní Kosovo eh, a prokázala závazek parlamentu všem eh, komunitám v Kosovu. Pane předsedo, v poslední době jsme zaznamenali eh, podstatný vývoj v Kosovu a kolem Kosova. Za prvé eh, zrušení eh, předčasných voleb, zpráva, hodnotící zpráva komise, zaměření se na liberalizaci vízového režimu a naše pokračující úsilí Eh, zaměřit se na nadcházející diskuse se Srbskem. Každá z těchto otázek měla zásadní význam pro rostoucí úlohu EU v Kosovu. Pokud mohu, rád bych na úvod sdělil informace o volbách, které dominují eh, politiku v Kosovu. Po rozpuštění kosovského schromáždění byly zvolány předčasné volby na 12. prosince. To jsou první parlamentní volby, které se v Kosovu pořádají a představují mimořádnou příležitost eh, ukázat posílení demokracie. I přes krátký časový rámec přípravy na, těchto, na tyto volby probíhají. Ehm, veřejná informační kampaň ehm, začala. A já jsem zdůrazňoval význam účasti ehm, všech zúčastněných komunit. A náš úřad podporoval nejrůznější projekty občanské společnosti pro usnadnění účasti ve volbách menšin, mladých lidí a vše, u KFOR se také účastní spolupráce s kosovskou policií. OBSE eh, provádí zásadně důležitou práci při monitorování ústřední volební komice eh, v předvečer voleb. OBSE eh, tedy samozřejmě ale v rámci svého mandátu nebude přímým pozorovatelem voleb v den voleb. Náš úřad bude koordinovat tedy diplomatickou eh, volební přípravu týmu úředníků a diplomatů složených eh, ze zaměstnanců EU, ale také eh, diplomatů, zaměstnanců ambasád v Prištině a jinde v regionu. A rád bych zde sdělil, že jsem vděčný členským státům za jejich podporu. Vyjadřovali se velice pozitivně o koordinační úloze eh, mise EU v Kosovo eh, a její úloze v posilování demokracie v Kosovu. My se samozřejmě těšíme na to, že budeme mít vaši oficiální delegaci eh, na návštěvě v Kosovu v následujících dnech. Očekávám, že budoucí vláda vznikne koalicí alespoň dvou kosovsko-albanských stran a obdobně společně také eh, tam budou zastoupeni také zástupci eh, Srbů. Pokud se to podaří, bude to představovat základnu, která pomůže řešit základní problémy. A ve svém poselství představitelům stran jsem jasně sdělil, že příští vláda musí být čistou vládou. Upřímně řečeno, Kosovo, jak víme, eh, má problém s imidží, pověst Kosova není dobrá a to je potřeba řešit. Vláda musí být kompetentní, nejenom čistá. Vzhledem k tomu, že k základním problémům patří vyřešit socioekonomické podmínky. A zaznamenáváme pomalý růst, který eh, nesou hlavně veřejné investice, eh, které dosahují neudržitelné úrovně. Nezaměstnanost je dvojnásobná oproti průměru v regionu, příjmy domácnosti jsou nízké a eh, chudoba je vysoká. To vše se musí změnit. Proto příští vláda musí zdokonalit životní prostředí, ale prostředí pro podnikání a investice. To znamená strukturní reformy v oblasti energetiky, těžby a sektoru telekomunikací. Znamená to opatrnou a trvale udržitelnou fiskální politiku a především znamená zdokonalení eh, právního státu. Čistá, kompetentní a důvěryhodná vláda s novým mandátem bude také důležitým předpokladem pro to, aby se objevil pokrok i ve vztahu Kosova k Evropské unii. Hlavním zájmem bude dialog se Srbskem, který umožňuje EU. A bude to také znamenat, že nebude možné se plně zaměřit na tento dialog, dokud pokud neproběhnou volby, ale reálně možná až v příštím roce bude moci tento dialog proběhnout. Ale jsem přesvědčen, že Kosovo je připraveno k této angažovanosti. A lepší porozumění mezi Bruselem a Washingtonem také nabídlo Kosovanům a e, představitelům státům větší e, sebevědomí. Vláda Kosova e, má samozřejmě vymezené mantinely v tomto procesu, ale Zaměří se také na doporučované směry vedení tohoto dialogu. Budou se muset zaměřit na témata, která e, jsou zdrojem obav pro vlastní obyvatelstvo, pro témata, e, jejíž vyřešení zlepší fungování státu v oblastech, e, kde je situace v současné době zablokována. A myslím si, že bychom mohli dosáhnout také pokroku v oblastech, kde Eh, se to týká vztahu se Srbskem vzhledem eh, k ekonomickým a historickým vztahům s Kosovem. Eh, tam, kde jsou tyto vazby zatím podkovány. Pane předsedo, já jsem přesvědčen, že pokroku dosáhnout lze. Hlavním tématem pro zemi a pro mezinárodní společenství nicméně bude situace v severním Kosovu tady zaznamenáváme zásadní výzvy. Rád bych poukázal na mimořádný pokrok, který Kosovo dosáhlo v severní části. Teprve v loňském roce se předpokládalo, že nové obce nebudou fungovat a že Srbové se na politickém životě účastnit nebudou. Nebudou se zapojovat. Nicméně eh, zmíněné obce fungují a eh, na životě se podílejí i Srbové. Tato práce samozřejmě ještě zdaleka nekončí ale byl vydán pozitivní signál, že Kosovo se vydalo správným směrem. Eh, jde především o starosty obcí jako Gracenice a další, kteří se setkávají se zásadními problémy, eh, ale kteří eh, se snaží, aby Kosovo pro běžné obyvatele fungovalo. A právě běžného voliče mám na mysli. Když bude rozhodovat o tom, co mu jeho úloha přinese, eh, v pondělí jsem se setkal s představiteli nových politických skupin, které se budou podílet na parlamentních volbách a tam se očekává vyšší účast Srbů právě ve volbách. Sever Kosova se také mění. A stejná transformace, jakou jsme zaznamenali na jihu, bude možná i na severu Kosova. Nicméně ten proces nebude rychlý ani snadný. Jsou kosovští srbové na severu, kteří si přejí politicky se účastnit ale eh, kteří jsou vystaveni zastrašování těm, ze strany těch, eh, kteří eh, chtějí udržet tu zmrazenou situaci ve slepé uličce. Také se setkáváme se státy ze severu, které se chtějí ekonomicky spolupracovat s Kosovem, ale mají problém se, s kriminalitou a oslabením právního státu. Tyto snahy si žádají odpovědnost a odvahu, ale zároveň také ochotu vlády dostat se ke všem menšinám a zapojit je. Lidé, obyvatelé severního Kosova potřebují skutečně demokratickou možnost volby, demokratickou příležitost, kterou v současné době nemají. A bylo by nerealistické, kdybychom očekávali, že všichni najednou budou podporovat účast ve volbách. Nicméně chci zdůraznit, že rozhodně nebude žádná tolerance vůči zastrašování nebo používání výbušnin granátů a podobně. Pochopil jsem, že teprve včera tento výbor volal po eh, rozbití paralelních struktur v Kosovu, nelegálních struktur. A toto prohlášení velmi vítám. Náboženské a kulturní záležitosti zůstávají hlavním předmětem mého zájmu a velice rád říkám, že zaznamenáváme i tady v těchto oblastech mírný pokrok. Ve své úloze ze zastupce EU, eh, řecký velvyslanec Mitris Moskopoulos se velmi angažoval v této problematice a jmenování nového patriarchy srbské ortodoxní církve eh, byl pod policejní ochranou kosovské policie. A e, to v koordinaci s EULEXem a to vše e, vydalo pozitivní signál. Přenos právě některých těchto míst historické, historicky cených pod ochranu kosovské vlády postupuje dobře. Když jsem navštívil Prištinu s paní Luňáček, zaslechli jsme pozitivní zprávy o tom, že se očekávají návraty Srbů do centra Prištiny a očekává se oživení pravoslavné náboženské obce s návratem diocéze a možným e, přílivem e, dalších obyvatel. Evropská unie v tom může sehrát zásadní úlohu. Hodnoty a očekávání Evropské unie by v tomto smyslu měly být důležité jak pro Bělehrad, tak pro Prištinu. Základní evropské normy demokracie, bezpečnosti a e, hospodářských příležitostí nemohou fungovat v této malé oblasti severního Kosova. A právě mise pro právní stát e, e, Olex se e, snaží situaci v této oblasti změnit. Také bych zmínil úsilí širšího mezinárodního společenství pro získání přístup projektům, které pomohou socioekonomickému rozvoji obyvatel v severním Kosovu. Navíc bych rád zdůraznil, na základě diskusí s místními obyvateli, že i ti, kteří mají určité pochybnosti o budoucnosti Kosova, mají jistotu v tom, že si přejí bezpečí pro sebe a své rodiny. A právě dialog zprostředkovaný Evropskou unii může právě v procesu usmíření trvat, eh, pomoci a může pomoci celkovému pokroku v severním části Kosova. Pane předsedo, tady velmi moudře zaznělo, že proces dialogu se týká Srbska, a Kosova a jejich pohybu směrem k Evropské unii. Musíme vidět podobné srovnatelné kroky na obou stranách, i pokud jsou obě tyto země každá v jiné fázi své cesty, ale nic není zadarmo. A není žádný snadný krok na této cestě. Například zpráva o pokroku komise věnovaná Kosovu představovala vyvážené hodnocení. Došlo k významnému pokroku v decentralizaci z hlediska budování právního státu, práv menšin a práce policie, ale jsou stále oblasti, kde jsou velké rezervy, především boj proti korupci, posílení eh, soudnictví a zajištění plného respektování svobody tisku. Priština také prochází důležitým procesem učení. Eh, s otázkou liberalizace víz. Dialog liberalizace eh, vízového režimu není něco, co si můžete zasloužit dobrým chováním. Souvisejí s tím velmi specifické technické požadavky. A Kosovo dnes začíná rozumět tomu, že Evropská unie je společenstvím členských států, které mají reálné a praktické obavy. Ale k této problematice musím říci, že se objevilo skutečné překvapení a zklamání ze strany Prištiny. Oni totiž k tomu ještě věří, že mezinárodní společenství se mělo více přesunout na základě stanoviska Mezinárodního soudního dvora, že prohlášení nezávislosti Kosova ne představovala porušení mezinárodního práva. Kosované totiž jsou přesvědčeni, že jejich tolerance vůči odmítání, uznání jejich státnosti si žádá eh, zvláštní odměny. Jsou totiž přesvědčeni, že je ostatní posuzují podle jiných měřítek, než jsou posuzováni jejich sousedé posledním průzkumu celá řada kosovských občanů, kteří si myslí, že eh, počet eh, lidí v EU, kteří by je přivítalo, se snížil na 10%. Všichni si uvědomujeme, jaké je nebezpečí, eh, když ponecháme příliš velký prostor skepci a nacionalismu. Nemůžeme dovolit, aby pocity izolace a stagnace převládly ale také jsme se na jiných místech na Balkáně setkali s tím, že když Evropská unie jedná jasně, jsou jasné pobídky a také veřejné názory jsou jasné, můžeme dosáhnout pokroku. Pokud budeme přesvědčeni, že v našem zájmu jako členských států a unie vidět stabilitu Kosovu, myslím si, že je také v našem zájmu, abychom zůstali pozitivní a také pragmatičtí. Doufám, že aniž bychom ohrozili naše širší zájmy, budeme i nadále hledat příležitosti k tomu, abychom přinesli Kosovo blíže regionálnímu evropskému rámci. Obchod je tady příkladem situace, kde rozvoj je dobrý pro všechny, pro Kosovo, pro celý region, ale i pro naše úsilí přesunout se od pomoci k investicím. A doufám, že se nám podaří zastavit blokády proti exportu z Kosova. My v evropské rodině musíme udržovat koherentnost a konzistentnost našich poselství. Musíme se vyjadřovat jasně, pokud kritizujeme zemi jako Kosovo, ale zároveň musíme mít jasno ve slibech, které dáváme, protože dva miliony kosovských občanů pozorně sledují eh, naše činy a berou naše sliby, stejně jako naši kritiku vážně. Pane předsedo, Kosovo už není bezpečnostním problémem, ale problémem rozvoje, problémem dobrého vládnutí, řízení ekonomiky a společnosti. Velice brzy vzejde z voleb, bude se snažit o ekonomický pokrok a evropský pokrok. A já bych navrhl, abychom byli připraveni toho využít. Protože je v zájmu jak Kosova, tak Evropské unie, aby Evropská unie byla hlavním partnerem pro pokrok Kosova. Jsem i nadále pevně přesvědčen, že Kosovo může a bude úspěchem pro Evropskou unii. Děkuji vám za pozvání. Je to pro mě velká čest a chci vám poděkovat také za neustálou pozornost, kterou věnujete otázkám Kosova. A velice se těším na vaše postřehy a dotazy. Děkuji. Bene, abbiamo una eh, Srdečně děkuji. Máme tady velmi dlouhý seznam přihlášených do diskuze a jako první samozřejmě paní zpravodajka Luňáček. Děkuji mnohokrát za tento projev. Pane Fejte, musím říct, že bych se pod něj ráda podepsala. Především, když jste hovořil o roli, kterou musí sehrávat Evropská unie i o tom, co se v tuto chvíli děje v terénu. Děkuji také za zmínění návštěvy, na které jsme byli. Já jsem se tam hodně naučila. Bylo zajímavé vidět tu renovovanou mešitu i pravoslavnou, pravoslavný ko, kostel a zjevně a, pravoslavnému, pravoslavného a, kněze zdraví i nealbánsky ve městě a Kosovo se stává vícejazyčnou oblastí, mluví se tam i turecky, protože tam je turecká menšina a myslím si, že v tom spočívají určitá naděje. Měli jsme setkání s organizacemi občanské společnosti, setkali jsme se s osobou, která organizuje dokumentární festivaly a říkala nám tato osoba, že tam je staré kino ještě z jugoslávských časů, které se snaží oživit. Když jsme se tam bavili se starostou, tak říkal, že to bude důležité i pro historii tohoto města, tedy opravit staré kino, nejenom stavět nové, a že by to staré kino nemělo být jenom strhnuto a na jeho místě postaveno parkoviště takže doufám, že příště, až tam pojedeme, tak se, tak se budeme moci zajít do toho starého kina. Teď ale k otázkám, které nejsou tak úplně jednoduché, byť ne, že by tedy ty první byly jednoduché. Děkuji, že jste zmínil dialog o liberalizaci vízového styku, že to je opravdu ten hlavní bod kosovsko-evropských vztahů. V minulosti i teď jsem měla dojem a potvrzený dojem, že Kosovo a Kosované a jejich izolovanost je problém, protože v podstatě k 15. prosinci oni budou jediní, kteří nebudou moci cestovat bez víz. Já myslím, že to nemusím všechno opakovat. Pan předseda mi říká, že mám hovořit stručně, takže já jenom skončím. Mám pocit, že lidé mají pocit, že jsou poměřováni dvojím metrem a to by bylo třeba překonat. Takže se ptám pana Fejta, jestli má nějaké čerstvé informace z rady. Včera tady byl předseda Gajerku a belgický ministr zahraničí, který bohužel říkal, že to je především potřeba obhájit před veřejností v členských státech paní Malstrem posílá příští týden misi a doufám, že tato mise bude zahájením dialogu o vízech. Teď, co se voleb týče, tak tam děkuji za to, že jste jasně řekl, že další vláda musí být bezúhoná, protože řada lidí se bojí, že zase dojde k volebním podvodům, že e, tam budou mrtvé duše, anebo že budou e, volit za Kosovany žijící v zahraničí. Evropská unie vystupuje poměrně jasně a pozorovací mise Evropského parlamentu to také bude mít v mandátu, ale kromě toho si myslím, že v Prištině by velvyslanci Evropské unie i ostatní zemí měli jasně říci, že především v místech, kde v roce 2009 a v roce 2007 docházelo k volebním podvodům, takže tato místa budou opravdu pod drobnohledem. A pokud dojde k jakýmkoliv volebním podvodům, a pokud lidé nebudou se moci spolehnout na to, že jejich hlas bude započítán, tak to bude mít dopad na vztahy Evropské unie s novou vládou. To si myslím, že musí jasně zaznít, že lidé mohou, mu, musí mít pocit, že jejich hlasy budou započítány, protože konec konců tam máme mladé strany, mladé lidi z různých gremií, kteří se určitě dostanou do parlamentu, ti srbové s myšlenkou menšího Srbska a větší Albánie. Zkrátka je tam nebezpečí, že se lidé budou cítit izolovaní a následně se posílí vlna nacionalismu. Mám jednu otázku, na kterou jsem se nezeptala, když jsme byli v Prištině. Energie. Pokud vím, tak plány na financování mořského programu eh, stále ještě se trochu zarazili ve Světové bance, byť jsou daleko lepší než Kosovo A. Teď ještě co se severu týče. Eulex zjevně postupuje ku předu. Setkala jsem se s panem Demaňakem, který tuto misi vede a měla jsem pocit, že je opravdu angažovaný a že se snaží věci posunout dopředu možná ještě více než jeho předchůdce. Eulex má šest osob, které dokonce už žijí na severu, takže zjevně i tam se věci posouvají ku předu. Vím, že na severu je hodně Srbů a táží se, jestli ta Čičova vláda má na ně nějaký vliv, protože já jsem z toho neměla úplně dobrý pocit. Děkuji. To je kolega Kukan. Děkuji. Pan kolega Kukan. Děkuji, pane předsedo. Panu Fajtovi bych chtěl především velmi poděkovat za analýzu kosovské situace, která se myslím byla férová a objektivní. Děkuji také za vaši práci ve velmi těžké, náročné situaci. Navíc jste v velmi odpovědné pozici. Souhlasím s panem zpravodajem i s vámi v tom, že nejdůležitější otázka mezi EU a Kosovem v tuto chvíli projednávaná je právě liberalizace vízového styku. Takže čím dříve komise spustí dialog, tím to bude lepší. Těžko totiž nepřiznat, že Kosované jsou proti ostatním občanům tohoto regionu diskriminováni. Já vím, že situace je těžká, ale je potřeba s tím něco začít dělat. Jak jste zmínil, stávající politická situace v Kosovu je před volbami komplikovaná a možná stále komplikovanější. existují nové politické strany. V tradičních stranách dochází k určitému vnitřnímu vývoji a celé se to komplikuje. Mám v tomto smyslu několik otázek. Za prvé, volební účast. Člověk se doslýchá různé spekulace. Jak byste odhadl volební účast vy na základě předvolební kampaně. Za druhé, účast Srbů. Spravodajka se na to ptala, vy jste se o tom krátce zmínil, ale můžete to prosím více rozvést? Jak si myslíte, že to bude vypadat s účastí Srbů v kosovských institucích? A teď ještě jednu otázku, kterou přesně nevím, jak vyjádřit. Možná se zeptám příliš na tvrdo. Říkám si, že ale přesto lepší se zeptat teď, než čekat. Týká se to řádnosti voleb. My si velmi ceníme diplomatických eh, pozorovacích misí. Vím, že tam bude malá delegace Evropského parlamentu, ale na druhou stranu tam nebudeme mít tradiční mezinárodní pozorovatele. Nemáte následně pocit, že se bude opakovat albánský scénář v Kosovu? Ti, kteří pracují z Albánií, vědí, jak složité to tam je. Jaký z toho máte pocit? Jak se dá zaručit, aby k tomu nedošlo? Já totiž s vámi plně souhlasím, že bude potřeba, aby z voleb povstala vláda, která se soustředí na složitou situaci své země. Následně tedy nějaké půdky mezi vládou a opozicí by situaci ještě stěžovaly. kdyby v rámci této situace se vláda musela zabývat nějakými legalistickými otázkami po volbách, tak by to byl velký problém, protože potřebují vládu, která bude mít možnost se plně soustředit na řešení situace své země, vládu, která bude moci přicházet s řešeními nezaměstnanosti a všech dalších problémů, jež jste zmínil. Co byste navrhl? Děkuji. Děkuji panu Kukanovi. Chtěl bych položit možná ještě jednu otázku. A sice, jak to vypadá s právem v této zemi? Víme všichni, že je tam vysoká kriminalita, nejenom v Kosovu. Tady jde o to, že je tady propojena politika, ekonomika, zločinnost, ilegální, protiprávní jednání. Sice se to trochu zlepšilo k minulosti, ale asi ne o mnoho. A pak ještě poslední otázka. Jak se k tomu staví, k těm volbám srbská společnost? budou se účastnit? Účastnili se už volební kampaně, nebo co si myslíte? A ještě kolega Pancéry, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za korektní popis situace ale o to víc jsem skeptický s ohledem na to, co právě v Kosovu probíhá. Pokroky jsou příliš pomalé. Jak ekonomicky, tak sociálně, tak také pokud jde o právní stát a boj proti kriminalitě a oddělení politické moci od justiční moci. Otázka severu, Kosova, to je také obtížná otázka. Jak už bylo řečeno, tam se dosahuje pokroku velice pomalou. Souhlasím s vámi a veřejné mínění Kosovanů také nyní ukázalo, jak se staví vůči Evropě. Existuje zde eh, velmi jasná skepse vůči Evropě. Problémem pravděpodobně bude, že ze strany Evropské unie je prováděna politika, která si protiřečí. A tady bych chtěl slyšet eh, vaše hodnocení situace. V parlamentu máme pět zemí, které neuznávají nezávislost Kosova. Podle mého názoru se příliš soustředujeme na politiku víz. Samozřejmě, že je to důležité, ale musíme tady realizovat i jiné činnosti. Samozřejmě musíme doufat, ale musíme mít také efektivní politiky pro Kosovo. Chci se zeptat následující věc. Souhlasíte? S tím možná nemusíme být příliš skeptičtí, ale souhlasíte s mým hodnocením situace a pak tři otázky. Pozitivní cíle které představila baronka Ashton, těch není mnoho, ale mnoho, mnozí říkají, že je pozitivní alespoň to, že nyní existují kontakty mezi Kosovany a Srby. Dobře, teď jsou opět kontakty. To je užitečné pro celou zemi, ale stále se opakovaně říká, že Srbové bez ohledu na to, jak to bude vypadat s Kosovem, se dostanou do EU dřív. Nevím, zda to sebou přinese problémy pro pokrok v Kosovu. A pak mám ještě další otázku. Nedávno u těch komunálních voleb, tam jsem byl na návštěvě a tam také byl problém všechno vlastně spojit. EU, NATO, partnery. Já si myslím, že ani tam nebylo docíleno pokroku. Pak jsou tady ještě různá další opatření, která by měla být podle mého názoru koordinovaněji prováděna. A na závěr, váš názor. Myslíte si skutečně, že z těchto parlamentních voleb, které by měly být prováděny opravdu parlamentně, můžeme očekávat nějaký pozitivní signál? že politické síly, které vyhrajou tyto volby, převezmou mnohem větší zodpovědnost za Kosovo? Ano, děkuji. Poslední přihláška do diskuze. Děkuji mnohokrát, hovoří pan Lizek. Děkuji vám, pane velvyslanče, za velmi koherentní zprávu, kterou jsem si velmi rád vyslechl, protože bylo vidět, že se v této problematice vyznáte. A následně bych to chtěl využít a zeptat se na dvě věci. Jedna je politická, druhá je hospodářská. Rád bych, abyste nám krátce přiblížil situaci v oblasti politických a hospodářských vztahu Kosova se sousedními zeměmi. Hovořili jsme o těžkých vztazích se Srbskem z jasných důvodů, ale jak to vypadá s ostatními zeměmi? Především mi jde o vztahy s Albánií. Druhá otázka se týká hospodářství. Přiznám se, že to, co jste říkal o hospodářské situaci v Kosovu, bylo dost pesimistické a ponuré. Vy jste zmiňoval potřebu investic. Nedávno jsem se bavil s jedním polským policistou, který strávil několik let v Kosovu a on mi řekl, víte, pane poslanče, já vlastně úplně tak nevím, z čeho ta země může žít, jak může fungovat. Odkud může generovat svůj, své příjmy. A proto se vás ptám, pane velvyslanče, v jakých oblastech si myslíte, že tkví šance pro hospodářství této země? Si aggiunta ulteriore richiesta di intervento del collega Tannock. Nyní pan Tannock. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také byl nedávno v Kosovu a souhlasím s určitými obavami které už jsem před nějakou dobu předvídal, ale to je něco jiného. Mám konkrétnější otázku, jakožto zpravodaj pro Černou horu. Ale ta otázka se týká i dalších sousedních zemí. Vnitřní vysídlenci z aškalských, egyptských a romských komunit. Tlačíte nějak na vládu a co dělá vláda proto, aby tato společenství se mohla vrátit do svých původních domovů v Kosovu. Co se týče Srbů, tak tam nepředpokládám, že by se v nějakých velkých počtech vraceli, ale někteří ostatní se možná vrátit budou moci. Táží se tedy, jaké úsilí je vyvíjeno pro řešení situace těchto tří komunit. intervento? Bene. Už se nikdo další nehlásí o slovo, takže prosím, pane Fajte, můžete odpovídat. Děkuji vám. Pane předsedo, děkuji vám také za otázky a připomínky a za širokou podporu. Já myslím, že bych se měl pokusit strukturovat eh, svoje vystoupení do krátkých odpovědí podle základních oblastí. které jsem určil v té úvodní prezentaci. Tak jak se zaměřujeme na nadcházející parlamentní volby. Řada otázek se týkala přípravy této voleb. Jaké jsou pravděpodobné výsledky voleb? A jaká bude povolební situace? Eh, co má vláda dělat z hlediska polic- politických priorit a podobně, jak řešit otázky ekonomické a pár slov o vízech. Děláme maximum proto, aby volby byly pozorovány mezinárodním společenstvím velmi důkladně. Když říkám my, tak bych měl podotknout, že spolupracuji úzce se Spojenými státy americkými, které eh, vynakládají podstatné zdroje právě na pozorovatelská úsilí. A obecně se zahrnutím místních nevládních organizací, eh, konkrétně demokracie v akci, demokracie in Action, eh, se daří společně s těmito organizacemi zajistit zhruba pět tisíc eh, lidí, kteří přijdou eh, k volbám jako pozorovatelé. A zaměřujeme se tedy nejenom na pozorovatelskou činnost, ale také na přenos volebních uren, označení volebních místností a samozřejmě budeme řešit také případné otázky stížností Komise poskytla tři odborníky, kteří již připravují svoji analýzu k volbám, zjišťují, zda je v pořádku právní rámec a pocit, který jsem získal z těchto expertů, je, že jejich hodnocení je obecně velmi pozitivní. Jedna věc, kterou bych měl mít na paměti, souvisí s tím, že voličské seznamy nebyly aktualizovány. Částečně v důsledku toho, že tyto volby byly svolány na poslední chvíli a ve výsledku tedy jsou na voličských seznamech i lidé, kteří už nežijí nebo opustili zemi. V důsledku toho pak údaje o volební účasti budou podhodnocené oproti skutečnosti. Skutečná účast ve volbách který bude vyšší než eh, to, co budou čísla ukazovat, protože řada lidí od poslední aktualizace voličského seznamu zemřela eh, a nebyli vyškrtnuti ze seznamu i když někteří už vyškrtnutí byli, ještě to zcela není zcela aktuální, ty volební seznamy. Proto uvidíme, eh, zda bude účast ve volbách. Pokud bude 50% nebo více, musíme to vnímat jako pozitivní. je to často závisí na počasí, jak víte. Ale také je zřejmé, že pokud jde o voliče srbské, tam můžeme očekávat poměrně zásadní voličskou účast. A doufám, že se nám podaří to dosáhnout na stejné úrovni jako v loňských eh, obecních volbách, místních volbách, kde byla účast vyšší než v parlamentních volbách v roce 2007. Pokud se týče účasti Srbů na severu země, tak platí to, co jsem uvedl ve svém vystoupení. Bohužel lituji, že zaznívají také apely na bojkotování voleb i ze strany těch paralelních struktur na severu. A to, to by Evropská unie skutečně dělat neměla. A musím říci, že eh, prohlášení prezidenta Tadžiče na summitu OBSE, kdy říkal, že jakákoliv změna v terénu by znamenala konec dialogu s Prištinou, tak to je trošku překvapivé, protože eh, realita v terénu je, eh, skutečně odráží situaci občanů, nikoli vlád. A to je důležité. A myslím si, že Evropská unie v této souvislosti vystupuje velmi jasně. Pokud se chtějí občané postavit za demokratické změny, konkrétně třeba teď v severním Kosovu, tak si nemyslím, že by eh, se do toho měla vkládat jakákoliv vláda. To skutečně doufám, že se shodneme na této problematice. Obecně tedy se, na severu země očekáváme určité zklamání a ještě je to výraznější na základě kontaktu se severem země Znám tedy osoby, kteří jsou dokonce ochotni ustavit novou politickou stranu. Její potenciální představitel eh, byl eh, obětí útoku přímo u sebe doma. Útoky byly namířené vůči němu a jeho majetku, jeho rodině a to rozhodně není akceptovatelné. Situace se musí změnit. Eh, rozhodně by nemělo dojít eh, k žádnému ovlivňování voličů. Eh, kde, ale zase zároveň nesmíme malovat čerta na zeď a předvídat e, eh, neregulérní průběh voleb, protože to by znamenalo, že se toto stane skutečností e, a vyvolá podezření a to nás vše povede nesprávným směrem. A také jsou politici, kteří slibují, ač vědí, že jejich sliby nebude možné je splnit, například nárůst jmé 150%. To by si přál každý určitě, ale rozhodně si to nemohou dovolit eh, rozhodně tam s rozpočtem, který Kosovo má. Obecně řečeno tedy. K přípravě voleb. Myslím si, že se daří postupovat správně. Nemám tady žádné indicie o tom, že by mělo dojít k nějakým neregulárnostem a je také zřejmé, že vzhledem k tomu, že druhá největší politická strana v Kosovu, LDK, Eh, získala novou dynamiku pod novým politickým vedením, že jejich kampaň bude vyváženější a že je tam určité pokušení eh, k neregulérnostem eh, ale tím nechci říkat, že tyto volby nebudou regulérní. Vycházím ze zkušeností z obecních voleb, bych si dovolil doufat, že připravované parlamentní volby proběhnou podle nejvyšších mezinárodních standardů. A doufám, že vaše delegace bude moci eh, v tomto smyslu situaci zhodnotit a vyjádřit se co nejdříve po volebním dní. A nyní bych se rád obrátil k některým tématům, které bude muset řešit nová vláda. A to především otázky ekonomické, protože ekonomika bude muset využít svých komparativních výhod. Otázka tedy zazněla, jaké jsou ty komparativní výhody. Ehm, Kosovo má velkou zásobu mladých lidí, kteří jsou ochotni eh, podílet se na ekonomickém systému s relativně eh, nízkým eh, platovým ohodnocením. Kosovo má dobré přírodní zdroje a jeho geografická poloha ve středu jihovýchodní evropské pevniny je také velice důležitá strategicky. A proto nejsou žádné důvody, proč by Kosovo a jeho ekonomika nemohla růst tak, aby dosahla úrovně, které vidíme eh, jinde v Evropě. Ale bude to trvat určitou dobu. Důležité je, aby také proběhla privatizace síťových odvětví eh, elektroenergetiky konkrétně. Energetiky a v tomto smyslu eh, očekáváme, že komise bude pozorně sledovat ekologické dopady eh, dalšího provozu uhelných elektráren a přípravy uzavření těchto kapacit v následujících letech. Očekávám, že privatizace proběhne v pořádku eh, s financemi, které se budou směřovat eh, do nových oblastí energetiky a konstrukce nových eh, elektráren, které se předpokládají v následujících letech, pokud jde o vztahy v regionu. Konkrétně Srbsko, to už jsem vyřešil, k Albánii musím říci, že jsou vztahy úzké, a to i ekonomická spolupráce. Albánie představuje pro Kosovo důležitého partnera, podporuje Kosovo v mnoha směrech, také politicky. Eh, směrem k získání uznání po světě. A můžeme vysledovat celou řadu obchodních svazků, ale často i e, nelegálních e, e, spoluprací, které musíme pozorně sledovat, třeba posuny, přesuny obyvatel, pracovních sil a také možnosti, aby kosované získávali pasy z Albány, pokud se neposune současná situace směrem k vizové liberalizaci. Souhlasím s vašimi obavami a s tím, co řekl pan Panzery o vysoké úrovni zločinnosti, organizovaného zločinu a korupce. Ještě jednou bych chtěl doplnit, že bychom tu situaci neměli zbytečně dramatizovat, protože tento jev není eh, typický jenom pro Kosovo, bohužel se s ním setkáváme i jinde v tom regionu. Máme tam misi pro právní stát, která zahrnuje téměř 2000 mezinárodních pracovníků, kteří řeší tyto otázky denně tím, že poskytují poradenství, monitorují eh, práci justice a policie a dalších eh, prvků systému. A právě soudnictví musí být posíleno bezodkladně a pokrok už zaznamenáváme. Jde o obrovskou investici ze strany Evropské unie a ono nestačí kritizovat slabá místa a nedostatky kosovských institucí, když víme, že současně eh, investujeme eh, do eh, naší největší civilní mise EULEX a jsme tedy v neustálém dialogu a kontaktu s šéfy mise, aby vznikly větší výstupy, lepší výsledky, více těch výsledků a více šetření v terénu. A samozřejmě, aby opravdu byli obviněni a odsouzeni eh, tito eh, šéfové organizovaného zločinu a aby zároveň EULEX působil proaktivněji a viditelněji na severu země. A v tomto smyslu vidím pozitivní a povzbudivé signály ehm, ze strany vedení EULEXu a kroků, které byly již v tomto směru podniknuty. Ehm, samozřejmě v důsledku toho všeho panuje určitý euroskepticismus, to už tady pan Zary zmínil, ale měl bych možná vysvětlit, co jsem řekl předtím. A když jsem naznačoval, že eh, podpora Evropské unii ji v Kosovu neklesla na 10%, ale o 10%. Místo 75% je to 65%. Což je povzbudivé, a roz, ač tento trend klesající bychom neradi viděli. A tím se dostávám k poslednímu bodu liberalizace vízového režimu. Já bych eh, ve vší vážnosti tady nechtěl říci cokoliv, co by mě pak eh, mohlo eh, dostat do prekérní situace v důsledku toho, že to je otázka, kde má kompetenci komise. A je to samozřejmě také citlivá otázka. Já si uvědomuji, že bychom za každou cenu měli uh, zůstat koherentní v signále, které vydáváme, aby jeden den jeden komisař eh, říká A, druhý komisař říká B, jeden den ministr vnitra jednoho členského státu řekne A, druhý den ministr zahraničí stejného státu řekne B. Nejde totiž ani tolik o to, že se všechno komplikuje a že evropská perspektiva je, by měla být už automatická. Je to, to je v regionu Eh, samozřejmě dobře vnímáno, chápáno, ale Destabilizující efekt mají takové ty náhlé signály a změny, které vzájemně nejsou konzistentní, ale které pak ovlivňují názory a vnímání v regionu. Tomu bych se chtěl věnovat. Pan Tonok, a to už je poslední věc, kterou chci říci, pan Tonok eh, už odešel, ale ptal se na pozici Eh, Romů, Egyptianů a dalších menšin, eh, kdo se vrací do svých států, ale musíme se také věnovat těm, kteří jsou nuceni opustit zemi a vrátit se do svých domovin. Já bych chtěl zdůraznit, že vláda připravuje integrační plány O tom se diskutuje s komisí a musím říci, že došlo k dohodě s komisí eh, o úsilí Eh, orgánů, které se Kosovu věnují, eh, že je potřeba těmto lidem pomoci. Celý proces návratu je náročný a bolestivý vzhledem k nedostatku příležitostí v hospodářství. A zvláště Romové v tomto smyslu jsou ve zranitelné situaci. Ale obecné poselství, které bych chtěl zdůraznit, jakožto zástupce EU spolu s dalšími úlohami, které mám, eh, díky nimž se setkávám s dalšími eh, osobnostmi působícími v Kosovu, včetně zástupců Spojených států amerických, společně sledujeme situaci poskytujeme poradenství a také eh, vidíme, eh, že respekt vůči těm menšinám bude do budoucna zajištěn. A v rámci svého mandátu eh, se budu této problematice věnovat jako jedné z priorit. Děkuji. Děkuji za vaše zajímavé a obsáhlé odpovědi. Určitě se zase uvidíme a budeme aktualizovat eh, situaci v Kosovu. Zatím srdečně děkuji. Thank you, situation is complicated, of course. We can get it right. Ciao, Carlo. Thank you very much. yeah,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 Bene, eh, allora, eh, relazione della... Takže můžeme pokračovat. Máme tady zprávu paní Moniky Luise Makovi, která se týká eh, pozorovací mise v Moldávii. Volby z 28. listopadu. Náš parlament vyslal pozorovací delegaci byli to čtyři poslanci, volby proběhly velice mírovně, pluralisticky a odpovídali také evropským a mezinárodním standardům. Delegace z naší strany byla vedena paní Makové, jak už jsem právě řekl, a byla také tak ochotná přijít dnes a podat zprávu v našem výboru. Děkuji, pane předsedo. Minulou neděli Evropský parlament pozoroval předčasné volby v Moldavské republice. Byli jsme čtyři a já bych velmi chtěla poděkovat kolegům a kolegyním, kteří se ke mně připojili. Děkuji rovněž sekretariátu za poskytnutou pomoc a podporu. Pracovali pod velkým časovým tlakem. Byli jsme v 31 volebních stanicích, jak v Kišiňově, tak i v regionech. Nejprve bych chtěla říci, že volby byly profesionální, transparentní, spravedlivé a v pořádku. Byly připraveny profesionálně, viděli jsme pokrok od minulých voleb, veřejnoprávní rozhlas a televize vysílali vyrovnané, vyvážené zpravodajství. Volební komise byla otevřená a profesionální, její každé zasedání bylo veřejné, byly tam sdělovací prostředky, nevládní organizace a v podstatě všichni, kdo tam chtěli přijít. Navíc proběhla velmi slušná kampaň, posílali lidem dopisy, aby se účastnili voleb, řekli jim, do které volební místnosti mají jít a kdy mohou volit. Kromě toho tam byl i pilotní projekt týkající se centralizovaného registru voličů, financovaný Evropskou unii a zaváděný OSN a viděli jsme během voleb, že to funguje. Volební účast byla vysoká, 60%. Říkám vysoká, protože probíhaly v podstatě za posledních 18 měsíců troje parlamentní volby. Ráda bych také zdůraznila, že 60 tisíc lidí volilo ze zahraničí, což je zase hodně. V Moldavii se účastnilo voleb 20 politických stran a 19 nezávislých, takže celkem 39. volební lístky byly skoro metr dlouhé. Setkali jsme se jenom s pár izolovanými nesrovnalostmi do míry srovnatelné s jinými zeměmi. To je tedy první věc. Za druhé, vyjednávání o předběžné zprávě. Vyjednávali jsme s delegací vedenou panem Toninem Piculem a také s panem Indrek Sárem z parlamentního zhromaždění Rady Evropy a také se zástupci OECD. Vyjednávání s dalšími parlamentními delegacemi byla poměrně svízelná, nakonec jsme se dohodli na kompromisu a vydali jsme společné prohlášení. Ráda bych ovšem zároveň řekla, že tato dohoda se týkala změn volebního zákona, které vstoupily v praxi 6 měsíců před volbami v červnu 2010 s tím, že práh se snížil z 5 na 4 Studenti mohli volit v místu studia, tak aby se nemuseli vracet do svého trvalého bydliště. Distribuce křesel v parlamentu se změnila z poměrného zastoupení na systém, ve kterém všechny mandáty stran, které se nedostaly přes 5%, 4% práh, byly rozděleny mezi strany, které se dostaly a to po jedné. Ne podle velikosti strany. Což v každém případě favorizovalo menší strany, ať už byly v opozici nebo u moci. Tedy takto si zvolili volební systém s tím, že ta reforma byla podložena předchozími volbami. Na čem jsme se nezhodovali? V kodexu správné praxe máme pouze jeden odstavec, který říká, že změny volebního zákona by neměly probíhat méně než rok před volbami. To se ale týká řádných voleb. O politických krizích a předčasných volbách se nehovoří, takže já a ostatní kolegové z Evropského parlamentu se domnívají, že pakliže máte za rok a půl troje volby plus referendum, tak je to v podstatě doba politické krize a nedají se na ně uplatňovat každodenní politická pravidla. Je potřeba naopak na tuto politickou krizi reagovat. Ráda bych zmínila spíše do zápisu, protože už nás tady není mnoho, že Rada Evropy vyslala dva dopisy, Vídeňská, Vídeňská komise a generální tajemník Rady Evropy také poslali dopis před pár měsíci, ve kterém se v podstatě psalo, že tyto změny jsou v souladu s eh, evropským dědictvím ve volební oblasti a že nijak nebudou bránit svobodnému a demokratickému průběhu voleb. Jinými slovy, tedy Rada Evropa řekla, že jí tyto změny nevadí a mně proto přišlo poměrně divné, že kolegové z jiných parlamentních zhromáždění se proti ním stavěli. Oni v podstatě během první úvodní schůzky řekli, že bychom se měli snažit, eh, pakliže dojde k těsným výsledkům, dát komunistům argument, aby se mohli postavit proti výsledku voleb. Zatímco já jsem měla pocit, že to není naše role, že my tam máme volby pouze sledovat. A to je i postoj, který jsme zmínili a podpořili takže dopracovali jsme se ke kompromisu. Je to v podstatě vyvážené znění, které zapracovává všechny různé pohledy na věc. Teď k té třetí asi nejdůležitější části. Výsledky voleb a stávající situace. parlamentu máme 101 křesel, komunistická strana jich dostala 42 a všechny ostatní, tedy liberální demokraté, demokraté a liberálové, kteří vytvořili Alianci pro evropskou integraci, mají 59. 59 je tedy většina, na základě které mohou vytvořit vládu, ale není to dostatečná většina pro volbu prezidenta, eh, který je volen parlamentem na základě 61 hlasů, takže dva jim chybí. V tuto chvíli všichni vyjednávají. Byť formální vyjednávání ještě nezačala a probíhají tedy spíše na neformální úrovni. Pochopitelně země může fungovat bez prezidenta. Ale do budoucnosti bude potřeba prezidenta mít protože v ústavě je napsáno, že pokud se parlamentu dvakrát nepodaří zvolit prezidenta, tak proběhnou další předčasné volby a to nikdo nechce. Všichni chtějí stabilní vládu, akceschopnou vládu, která by byla schopna reformovat a demokratizovat svou zemi. Paní Ashton, pan File a velvyslanec Spojených států vydali prohlášení, a všichni pomáhají s vytvořením vlády. Jak se budou věci měnit, tak vám budu poskytovat informace a sdělím vám zároveň i, jak dopadla jednání, až skončí. Děkuji. Děkuji paní kolegyni. Budu mluvit litevsky, pokud mohu. Praėjusį sekmadienį įvykę Moldovos parlamento rinkimai buvo. Děkuji. Takže minulou neděli proběhly volby, byly už to třetí volby za rok a půl, třetí volby, které jsem sledovala na základě pozorovací mise Evropského parlamentu. Účastnila jsem se navíc mise v roce 2005, v dubnu roku 2009. Toto tedy byly třetí volby, které jsem sledovala. Mám tedy určitý prostor pro srovnání a můžu také dojít k určitým závěrům. Minulou neděli jsem viděla a pozorovala demokratické volby. V podstatě to vypadalo stejně tak, jako v každém členském státě EU. Ve volebních místnostech to bylo dobře zorganizované, volební komise fungovaly dobře, byli tam pozorovatelé, na každou volební místnost eh, spadalo zhruba tisíc voličů a 10 až 12 pozorovatelů, buď to z politických stran, anebo to byly osoby nezávislé. Zhruba 60 moldavských občanů se zúčastnilo voleb. Od zkušenějších pozorovatelů jsme se dozvěděli, že lidé měli možnost se vyjádřit eh, v rozhlase a v televizi a že volby byly demokratické. Zmínila jsem počet pozorovatelů a k tomu by se ráda ještě dále vyjádřila. Bylo tam 3600 místních pozorovatelů a 600 mezinárodních pozorovatelů. Z těch 600 mezinárodních pozorovatelů byly pouze 4 z Evropského parlamentu. Opakují pouze 4 pozorovatelé z Evropského parlamentu. Mám pocit, že jsme neprokázali dostatečný zájem. Parlamentní zhromáždění Evropské rady poslalo 30 členů pozorovací misi. Je pravda, že členské státy EU také vyslaly své pozorovací mise, ale delegace Evropského parlamentu měla být větší. Především, když eh, vezmeme v úvahu naše partnerské programy a programy v rámci politiky sousedství. Od roku 2009 Moldavie má pouze eh, zastup, eh, tedy eh, osobu, která vykonává prezidentskou funkci, ale není zvoleným prezidentem. Děkuji mnohokrát, že jsme byli pozváni do Moldavské republiky, jenom bych ještě chtěla říct si pár věcí. Během předchozích misí jsme kritizovali nedostatečnou možnost moldavských občanů žijících v zahraničí hlasovat. Nyní bylo vytvořeno 75 volebních místností ve 30 cizích zemích, kde Moldavané mohli volit a volebního práva využívali. 28 tisíc moldavských občanů třeba hlasovalo v Itálii, v Rumunsku to bylo 9 tisíc, ve Španělsku 2,5 tisíce, v Rusku zhruba 300 a seznam pokračuje dále. V Moskvě, v Padově, v Paříži dokonce došly hlasovací lístky, takže mohli hlasovat na čistém papíru, protože prostě nikdo neočekával, že jich tolik k volbám přijde. Teď k povolební situaci. Vedoucí pozorovacích misí hovořili o rozdělení křesel v parlamentu. A pochopitelně, že je potřeba se zabývat prezidentskými volbami. Je docela možné, že čtyři strany se dohodnou. Otázka je na čem. Liberální aliance musí najít nějaké styčné plochy s komunistickou stranou. Představitelé všech zemí, kteří fungují, které fungují, Moldavii se snaží najít nějaký konstruktivní kompromis. Opozice by měla být Moldavské republice konstruktivní, nikoli destruktivní. Opozici ale potřeba něco nabídnout, aby přijala konstruktivní kroky, které povedou Moldávii k evropské, tedy Moldavsko spíše k evropské integrace. Pan předseda Buzek by měl do Moldavska příští rok jet na návštěvu a určitě to bude mít pozitivní dopad na Moldavsko a na vytváření koncensu v této zemi. Moldované si zaslouží stabilitu a navíc si potřebují, chtějí-li provádět reformy. Mezinárodní měnový fond oznámil, že nepodpoří vládu, která by měla fungovat pouze rok. Prostě je potřeba vytvořit stabilní vládu, mají-li proběhnout seriózní reformy. Děkuji. Děkuji, pan Watson, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní Makové za velmi zajímavou a komplexní zprávu z delegace. Děkuji také za práci, kterou odvedla jménem Evropského parlamentu. Paní Andrekine zmínila, že naše delegace nebyla příliš velká, nicméně myslím si, že o to více byla kvalitní. A jsem rád za tuto zprávu. Blahopřeji moldavské vládě k provedení úspěšných a dobře zorganizovaných voleb. Soucítím s moldavskými lidmi, je mi líto, že se rozhodli tak, jak se rozhodli. Na jednu stranu je dosti pozoruhodné, že po ročním fungování rozhádané vlády Aliance pro evropskou integraci navýšila počet svých křesel v parlamentu, to je pravda, a komunisté přišli o poslanecká křesla, ale na druhou stranu mám také pocit, že z toho vzniká velmi jasný mandát Alianci pro evropskou integraci, aby pokračovala ve své práci za podpory lidu. Je mi líto, že v prohlášení od eh, komisaře Fileho a baronky Ashton nezazněla jasnější slova, která by toto uznala a uznala, že tímto vlastně vytyčujeme směr do budoucnosti. Plně rozumím frustraci vedoucích představitelů Demokratické strany Moldavska ze situace, ve které se nacházejí, protože je velmi pravděpodobné, že nebudou schopni zvolit prezidenta. Na druhou stranu se ale domnívám, že signál vyslaný Evropské unii spoluprací s komunistickou stranou, kdyby třeba pan Filat nebo další představitelé stran uzavřeli koalici s komunisty, takže by to v podstatě byl signál, eh, který by nebyl přijímán v této sněmovně s velkým nadšením. Řada z nás měla určité obavy. A to, že přibližování zemí východního partnerství k Evropské unii se během posledních měsíců zpomaluje. Někteří z nás říkali, že moldavské volby by třeba mohly dopadnout opačně a že mohli posílit minimálně naše vnímání, že Evropská unie je méně atraktivní pro tyto občany, než byla. Nicméně tato aliance získala silně větší počet parlamentních křesel než v minulosti a zdá se mi následně, že signál, který bychom měli vyslat do Moldavské následující. Překonejte vnitřní rozpory a pracujte na budoucnosti své země. I my se musíme zabývat tím, jak je možné zvolit prezidenta. Prostě pokud se lidi dostatečně jasně nevyjádří, tak potom poselství Aliance pro evropskou integraci je jednoduché. Musíte se více snažit, získat větší podporu pro program evropské integrace, který voličům nabízíte. A pokud bude potřeba, tak se na ně obraťte znova a pokuste se získat ještě větší mandát pro své cíle. Doufám tedy, že takovéto poselství bude vysláno a děkuji naší skupině, za naší skupinu, která se nemohla účastnit pozorovatelům z této mise, protože si myslím, že to je ku prospěchu této sněmovny. Děkuji a poslední pan Schulz. Chtěl bych poděkovat zpravodajce a pozorovatelům z Evropského parlamentu velice srdečně poděkovat za tuto obsáhlou informativní zprávu, na jejímž základě víme, že v Moldávsku proběhly korektní volby, které odpovídají našim evropským standardům. Co mě zajímá, a tuto otázku chci položit, jaká politická nálada vládla v této zemi, co jste mohli pozorovat. Byly to vlastně trojí volby, které následovaly po sobě. Vedlo to k zostření situace, k polarizaci, anebo tady byla vidět spíše ochota spolupracovat a dosahovat kompromisů a konzensů, aby z této patové krizové situace bylo nalezeno východisko, aby nebyla země ochromená. Je tedy momentálně možno pozorovat větší pohyb po těchto volbách, anebo to postupuje i nadále kontroverzně? Paní Makovej, budete pod, pokračovat? Um. Děkuji. Během kampaně docházelo prostě k běžným předvolebním útokům různých politiků. Kampaň tedy byla běžně polarizována. V tomto jsme neviděli nic nadstandardního. Veřejnoprávní sdělovací prostředky poskytovaly vyvážené informace, nevládní, infor- nevládní organizace, které běžně kritizují, říkaly, že v tomto případě zpravodajství bylo vyvážené. Teď ke stávajícím změnám. Vypadá to, že ty tři takzvané demokratické strany vytvoří koaliční vládu, mají na to dostatečnou většinu, ale pakliže se chtějí vyhnout dalším volbám za rok, tak pravděpodobně budou muset dojednat nějakou podporu komunistů a něco jim za ní dát. Souhlasím tady s Grahamem v tom, že když se podíváme na to, co řekl pan komisař File a paní Ashton, tak v podstatě všechny politické strany v parlamentu by měly společně pracovat na zvolení prezidenta. My bychom viděli rádi jasnou podporu demokratických stran, zase na druhou stranu oni se prostě musí nějak dohodnout, musí najít nějaké řešení. Je důležité to dále sledovat. Především se budeme muset zabývat obsahem a hranicemi této dohody s komunistickou stranou. Ano, děkuji. Nikdo další se nepřihlásil do diskuze. Děkuji za vaši spolupráci.